Dear colleagues, good afternoon. Vážení kolegové, přeji vám dobré odpoledne. A omlouvám eh, se za spoždění, které bylo dáno eh, vzhledem eh, k umístění našeho předchozího zasedání, které bylo v budově ještě daleko odsud. Pusme se tedy do práce. Nejdříve přijmeme pořad jednání, děkuji. Mám jenom jedno sdělení. A sice o, a, trialogu o nařízení o benchmarkingu. A ten a třetí proběhl 15. října a bylo dosaženo důležitého pokroku v klíčové otázce kategorizace v benchmarku eh, režimu přiměřenosti a ustanovení pro třetí země. Probíhá tedy eh, práce, abychom dostáhli eh, zásadní dohodu o těchto podstatných otázkách a některých nevyřízených, ale méně kontroverzních otázkách, jako je kodex etický, zmírnění zneužívání trhu a povinné příspěvky. Příští dialog má proběhnout 28 od 4 do 7 ve Štrasburku. Můžeme teď schválit eh, zasedání ze 14. a 15. září a potom 23. září. Jsou námitky? Nejsou, děkuji. A nyní teď bod 4. Rád bych eh, zde vřele přivítal Daniel Nui, na druhé řádné veřejné slyšení v rámci meziinstitucionální dohody mezi parlamentem a Evropskou centrální bankou. Toto je důležité slyšení, nejenom proto, že si bude připomínat první rok, myslím, velice eh, úspěšného života SSM, ale také proto, že SSM a Daniel Nui v současné době pracují na řadě velmi důležitých otázek. Budou a, eh, dokončovat strip decision, a, eh, potom a, eh, metodiku a, pro vážení rizik a tak dále. Celou řadu prostě velmi důležitých věcí. A rád bych hned rovnou předal slovo a Daniel úvodním poznámkám a potom eh, bude nasledovat běžná debata. Prosím, Daniel. Děkuji, pane předsedo. Eh, vážení eh, poslanci, jsem ráda, že s vámi dnes mohu pojednat o práci ECB v rámci SSM, jednotného dohledového mechanismu. Od června pracujeme na celé řadě důležitých věcí. Ve svém úvodním projevu nejdříve nastíním vývoj v bankovním sektoru a ty důležité věci, na kterých pracujeme, a potom navážu na následné kroky tedy k komplexnímu posouzení a k těm národním možnostem pro libovolné rozhodování. Teď eh, přehled bankovního sektoru. Banky stále eh, čelí zásadním výzvám, zejména slabé eh, ziskovosti, vzhledem k tomu, že jejich nevýkonné expozice zůstávají eh, v jejich rozvahách. Pokud jde eh, o ziskovost, tak v první části roku byly určité známky eh, zlepšení, nicméně banky stále musí stále čelit prostředí s nízkými úrokovými sazbami a nejistému hospodářskému oživení. Takovéto prostředí může donutit celé, celou řadu bank ke změně obchodního modelu, Eh, takže eh, již nebudou se spolehat na tradiční způsoby eh, vytváření příjmu. Stále je tady zásadní výzva v některých konkrétních zemích. Celá řada faktorů vede k tomuto problému, včetně obecných hospodářských podmínek, určitých bankovních praktik a také vadného právního rámce. My jako dohled můžeme řešit některé ty příčiny a jiné na ty pravomoci nemáme. Samozřejmě je zřejmé, že neexistuje žádné paušální řešení a regulatoři by neměli narušovat motivaci bank. ECB na vědomosti asi této otázky pracuje s bankami na vytvoření individuálních akčních plánů teď zásadní přehled klíčových projektů. Od posledního slyšení jsme e, dosáhli e, zásadního pokroku v e, evaluačním procesu ve SREPu, pokud jde o, tu, o ten prostor k rozhodování u jednotlivých národních úřadů. Dále budeme pracovat s národní úřady na větší harmonizaci a efektivitě vzhledem k řeckému programu jsme začátkem léta se věnovali i programu pro řecké banky. Pro ně to znamená velice náročnou epizodu. Sledovali jsme vývoj velice zblízka a přijímali jsme příslušné kroky, když to bylo třeba. Byli jsme rádi, že bylo dosaženo dohody na summitu v červenci, a v návaznosti na něj nyní komplexně posuzujeme čtyři eh, řecké významné instituce, abychom určili eh, potřebu rekapitalizace. Rekapitalizace by měla být dokončena do konce eh, roku a je tedy důležité, aby včas byly k dispozici nezbytné prostředky. Teď se zaměřím na SREP. Celý ten proces určuje kapitálové požadavky a v rámci pilotního procesu pro konkrétní banky. My jsme to v roce 2015 prováděli poprvé podle společné metodiky u zhruba 120 největších bankovních skupin v eurozóně. Tato metodika zajišťuje uplatňování vysokých dohledových standardů a harmonizovaným způsobem po celé eurozóně. Ta pilotní dvojitá kapitálová rozhodnutí byla přijata na základě posouzení eh, rizik bankou a vzhledem k eh, makroekonomickým podmínkám v eurozóně. A také se to připravovalo s cílem, aby banky hladce eh, přešly ze stávajícího prostředí na, plný, na plnou Bazilej 3 v roce 2019 a aby se zároveň zachovaly rovné podmínky jak v rámci SSM, tak eh, z Francii dalších eh, významných eh, jurisdikcí. I když ta rozhodnutí se budou dokončena až ke konci letošního roku, můžeme říct, že ty kapitálové požadavky Pilot 2 pro významné instituce na rok 2016 budou o trochu vyšší než v roce 2015 a sice zhruba o 30 bazických bodů Zavádění tzv. nárazníkových fondů si e, vyžádá dalších 20 e, bazických bodů e, kapitálu navíc. Teď aktuální přehled komplexních posouzení v rámci zátěžových zkoušek. Jak víte, tak to komplexní posouzení děláme u každé banky, která je přímo pod dohledem ECB. Když se podíváme na to komplexní posouzení z roku 2014 a na následné kroky, tak vidíme, že tohle bylo velice užitečné k zahájení nezbytných kroků, to znamená k eh, zvýšení eh, vlastního jmění bank, které měly propad, k eh, napravě kvalitativních nálezů ze strany celé řady zúčastněných bank. Reakce bank na kvalitativní i kvantitativní zjištění eh, byla pozitivní a dvě třetiny těch dodatečných ztrát, eh, na které QR poukázalo, eh, byly zaznamenány už do roku 2014. Ten zbytek byly takzvané obezřetnostní požadavky, které vedly k celkovému navýšení těch tedy vyznačených nevýnosných expozic. Potom eh, restrukturalizační aktivity a také eh, zlepšení v eh, řízení rizik a zlepšení příslušných účetních postupů vedlo ke zvýšení transparentnosti a díky tomu jsme se také dostali k široké škále dat a to nám podařilo udělat si lepší představu o bankách, které dozorujeme. Také eh, můžeme vycházet při tom dohledu eh, v roce 2015 eh, z důvěryhodného datového základu. Jsme tedy provedli D u devíti bank komplexní posouzení znovu na základě té metodiky z roku 2014. Z těch současných bank pět se stalo významnými v roce 2014, a to znamená, že už by ECB tak jako tak dozorovalo, ale nebyly nebo byly zahrnuty jenom částečně do toho předchozího hodnocení. Tato aktuální hodnocení bude ukončeno v listopadu a pak zařejmě výsledky. Pardon. V roce 2016 spolupráce ECB a národních odpovědných orgánů povede k celoevropským zátěžovým zkouškám. Ten vzorek bank ještě musí třeba schválit. Na tuto akci eh, uplatníme eh, metodiku EBA pro zátěžové testy, která se teď vyvíjí. Makroekonomické a finanční scénáře eh, uplatní PSRB v rámci EBA. A teď k národním variantám, tedy pro volnost rozhodování, takzvané ONB. Jak už jsme říkali minulý rok, Existuje celá řada ustanovení, eh, které dávají možnost eh, uplatnit eh, alternativní řešení nebo neuplatnit některá konkrétní řešení, co mu říkáme právě ta rozhodovací volnost. Pokud je o ta řešení, tak to je postupné zavádění nových standardů a definic a nebo naopak permanentnější výjimky z obecných pravidel. Může to být obecné nebo individuální na základ žádosti jednotlivých bank, například eh, ty výjimky z kapitálových požadavků. Stávající eh, práce ECB eh, vidí jako prioritu 122 OND, které spadají do její přímé pravomoci. Rozsah práce ECB se týká OND pro významné instituce, veřejné připomínkové řízení k institucím, které byly zahrnuty do dozorčí rady a proběhne v listopadu. Týká se to návrhu obecných zásad pro tyto instituce. Bude se to týkat především specifikace kritérií pro, jedno, pro posouzení jednotlivých případů. Samozřejmě eh, všechny soukromé i veřejné zainteresované strany jsou eh, držely vyzvány, aby se zúčastnili. Jde o to, že obezřetnost harmonizace, dodržování mezinárodních norem Ehm, by měly jít eh, ruku v ruce s legitimními očekáváními stanovenými v předchozí fáze na národní úrovni. Měli bychom být schopni dosáhnout vysoký úroveň, eh, vysokou úroveň eh, zblížení a obezřetnosti za velice obstojné ceny. Po finalizaci předpisu příští rok ECB se bude také zabývat těmi diskrečními možnostmi pro méně významné instituce. Dále je důležité zmínit, že další 45 OND se týká makroobezřetnostních otázek eh, a, a, eh, a tata nejsou eh, běžně k dispozici dohledu, ale národním orgánu. My jsme se proto na rozhodčí radě o nich nebavili, ale bude třeba je řešit později, tak abychom se postarali o rovné podmínky v celé bankovní unii. Tyto varianty pro členské státy nabízejí eh, možnost eh, flexibilní implementace v eh, směrnici o kapitálových požadavků a také znemožňují dosáhnout jednotných pravidel. My někdy se musíme držet 19 souborů jednotlivých standardů, což hodně znesnadňuje naši práci. Evropský zákonodárce by proto mohl zvážit řešení této otázky jako priorita. Jako priority. Já vám a rád, a ráda a poskytnu blížší informace k těmto otázkám, pokud to bude potřeba. E, dále bych řekla, že na začátku druhého e, roku činnosti ECB by e, dohledu banky jsou stále nízce, mají nízkou ziskovost, někde mají tedy hodně vysokou expozici vůči nevýdělečným aktivům a naše práce se zaměří na obnovu a kvalitativní i kvantitativní adekvátnosti bankovního kapitálu, neboť jenom dobře kapitalizované banky mohou dobře podporovat skutečnou ekonomiku. Jako klíčová instituce prvního pilíře bankovní unie naplňujeme svůj mandát a zajišťujeme rovné podmínky pro banky v rámci SSM a to tím, že aplikujeme harmonizovanou metodiku a na ty banky, eh, na které dohlížíme. Eh, celkovým cílem je posílit bankovní dozor eh, nebo dohled v celé eurozóně. Děkuji vám za pozornost a těším se na debatu. Thank you very much. Daniel Nui, for this presentation. Děkuji, Daniel Nui, za tuto prezentaci. A vaši poslední poznámkou těch dvou hlavních pilířích vašich aktivit vidím, vnímám pozitivně když řekneme, že pouze dobře kapitalizované banky mohou podporovat reálnou ekonomiku, tak tady je důležitá vazba, která je důležitá pro dohled mezi mikro a makrodimenzí, mezi tedy podporou reálné ekonomiky a zajišťování stability našich cílů. A druhé jsou rovné podmínky což je skutečně velká výzva. A proto myslím, že parlament podporuje vaši práci. A já mám několik otázek a pak dám prostor pro otázky, které se týkají těch eh, tří hlavních oblastí. Začnu tou první, o které jsme také smluvili na pracovní skupině bankovní unie. Jde o zlepšování metodologie, abychom mohli posuzovat všechna typy rizik, protože tohle byl problém, který se, o kterém se mluvilo v parlamentu, o kapacitě tedy zhodnotit věrová rizika, tržní rizika a další rizika jak tedy eh, na úrovni SSM, to jsou ty eh, aktiva třídy 3, jak SSM mm, funguje v, tom, v tomto směru. Co se týče OND, tak osobně to plně podporuji. Samozřejmě se domnívám, že pro parlament bude důležité pochopit, jak tato práce transparentně garantuje jednotnost toho přístupu, jak tedy pokud můžete zajít trošku do um, podrobností, je tady, jsou tady různé kompromisy, jak zajistit ring fencing a na národní úrovni a adapt, a přizpůsobit to SSM. Je tady e, určitá kontraveznost podle článku 24.2 o možnosti jednotného účetního jazyka. Pro DTA, jak tedy řešíte otázku garantování jednotnosti, zlepšování rovných podmínek Co se týče SREP, tak to, je, to jsou důležité informace. Nebudu se dále tím zabývat do podrobností. A poslední otázka. Z tisku mm, se hovoří o situaci i banky HSN eh, eh, Nordbank a tady je zajímavé, jak vy na to vidíte. Je to první takový test našich uh, úpravy bail-inů při řešení uh, nedobytných úvěrů současně. Děkuji, pane předsedo. Co se týče rovných podmínek a toho, jak řešíme úvěrová riziko, tržní riziko, tak tady vidím dvě dimenze ve vašem dotazu. Jednak samozřejmě je to SREP, metodologie SREP, která je sjednocena to aby se e, stejně hodnotilo tržní riziko ne všechny banky samozřejmě mají stejné rizikový profil, ale je třeba přistupovat k ním se stejnou metodologií a máme velice pevnou mm, kvalitní metodologii SSM. Pak je tady eh, kalkulace rizikově vážených aktiv. Řada evropských bank používá modely pro kalkulaci rizikově vážených aktiv a validace těchto modelů je heterogenní. V 19 zemích to není překvapivé. Je normální, že dohledové, dohledová validace a akce se dělají různými způsoby, takže nyní vyvíjíme metodologii, abychom validovali modely bank podobným způsobem, tedy stejnou metodologií a jsem si jistá, že budeme schopni eh, mm, mít v té situaci i jasno konce roku a budeme schopni um, ty modely, které používají banky SSM, budou validovány stejnou metodologií. Budeme, musíme dělat priority v naší práci samozřejmě, protože máme tisíce modelů, které třeba revalidovat na úrovni zemí SSM, mm, model eh, úvěrových rizik, tržních rizik, provozních rizik. Co se týče OND, byli jsme eh, schopni přejít směrem k harmonizaci Mm, poměrně eh, drobným způsobem celé řadě eh, národních obcí. Co, vy jste mm, mm, mluvili o tzv. waivers liquidity a kapitálu. To je v podstatě případ od případu na základě ehm, úpravy případ od případu nebo hodnocení případ od případu, co se týče dalších národních obcí, tak jsme nám podařilo najít přijatelné řešení pro většinu. Například máme eh, určité, určitou úpravu nebo dohodu, která se bude muset ještě testovat pro eh, například mm, Eh, daňová aktiva pro budoucí odložená daňová aktiva pro budoucí zisky. Takzvaný danišský kompromis, to je 50-50. Um, ehm, tedy jeden tábor to chtěl zachovat, proto v tuto chvíli to stále existuje. Ale oba tábory nás požádali, abychom jako, abychom kontaktovali legislativu, abychom viděli, co se dá dělat. Jsme tedy rozděleni. Někteří si přejí to zrušit úplně, jiní se domnívají, že kompromis by mohl být snížení eh, kapitálového požadavku pro pojišťovny, což by bylo menší než celkové snížení, ale byl by to jež byl by to mm, striktnější přístup. To tady ještě mm, to budeme muset vysvětlovat legislativě, aby to znovu zvážili. Zmínil jste banku HSH. Ano, o tom, kde se objevily v novinách zprávy ohledně této banky. Tato banka je jedna z mnoha, bank SSM, která má schválený plán Evropskou komisí a oni projednávají části tohoto plánu s Evropskou komisí, což by udělali i bez SSM. Nezmění to tedy vztah mezi bankami a generálním ředitelstvím zbro zodpovědné za hospodářskou soutěž. My nejsme vyjednavači těchto opatření. My mm, tedy bereme na vědomí, co se děje. To je, pokud by se to týkalo nás, tak bychom to sdělili vyjednávajícím stranám, ale není to otázka SSM. Děkuji, Pavlo Salva. Děkuji. Děkuji paní Nui za eh, to, že mezi nás přišla. My jsme si všichni vědomi, že v lednu 2016 doporučení mm, Evropského bankovního orgánu budou implementována. A moje otázka je, Můžete nám říci, zda bude nějaká významná změna stáv, oproti stávající situaci? Můžete nám také sdělit nějaké podrobnosti o tom, zda tyto změny jednotně ovlivní všechny banky. Moje další otázka se týká Unie kapitálových trhů. Hlavním cílem je, aby se úvěry dostaly k malým a středním podnikům. Mě by zajímalo, co by se mělo stát prioritou v cestovní mapě Unie kapitálové trhy, pokud tohoto cíle chceme dosáhnout. Um, Zapokojí vás některá opatření, která se přijímají v rámci dohledu? Vy jste se ptal na doporučení pro hodnocení jednotlivých bank, to je metodologie SREP. My jsme tuto metodologii revidovali s, deva, s tím, co těch 19 zemí dělá a všimli jsme se značných rozdílů. Také jsme konstatovali výbornou praxi v některých věcech, v některých zemích takže jsme vypracovali metodologii SSM na základě nejlepší praxe mezi národními dohledovými orgány. Takže máme um, pokyny EBA, jasná doporučení EBA, která implementujeme. Ano, my využíváme stejnou metodologii pro všechny banky, Trvalo to dlouho, spousta úsilí tomu byla věnována. Ehm, kapitálové mm, blogy, mm, likvidity, mm, bloky, eh, blokování likvidity, eh, business model, jaká je ziskovost, eh, odkud banka čerpá své zisky a podobně. Teď máme ale dobrou metodologii, a když jsme ji implementovali na různé banky, tak jsme měli spoustu horizontálních srovnání a benchmarků a fungovalo to dobře. Byl velký konsensus mezi našimi členy, co se týče používání této metodologie. Eh, Unie kapitálových trhů. Ano, jsme, my velice podporujeme Unii kapitálových trhů. Věříme, že je klíčem mm, pro evropský růst, jeho podporu diverzifikací zdrojů financování, zvýšení přístupu firm k financování, což je důležité pro malé a střední podniky, Mělo by existovat dlouhodobá vize s ambiciozní agendou e, pro další kroky. Mm, vítáme časné kroky akční plány, především evropský rámec pro eh, sekuritizaci což obsahuje i diferencovaný obezřetnostní zacházení s transparentní ehm, standardizovanou sekuritizací. Nemělo by to být na úkor rozmělnění pevného regulačního rámce, který je výsledkem reform, reform po e, krizi. Toto nebudou riziková aktiva, to budou kvalitní aktiva. bude v souladu s normálními kapitálovými požadavky. Vítáme odstranění bariér pro eh, efektivního přeshraničního clearingu, zúčtování, revizi obezřetnostního rámce také. A připomínáme vám, že CMU nebude hotové bez Eh, pevných referenčních sazeb jako Libor, Eliza Ferreira. Ehm, děkuji za spolupráci eh, s parlamentem, s naším výborem. Moje první otázka se týká toho, že v srpnu senátorka Elizabeth Warren kontaktovala šest finančních amerických regulátorů a žádala, zda e, otázky v, přihodnocení mm, dodržování pravidel e, se týkaly největších bank a firm, které začaly používat nový um, komunikační nástroj, e, se nazývá Sifany a tyto služby, kde je také šifrované chovávání dat, tak tady je problém, že budou v budoucnu vymazána ta data, což by mohlo bránit regulátorům a dohledu plnit eh, nebo dodržovat starou legislativu, kterou jsme schválili. Jak vypadá ta situace pro evropské banky? A vy jako dohledový orgán jste v kontaktu s americkými orgány? Řešíte tento problém vůbec? Takže tady by nás zajímala situace v Evropě v tomto smyslu. Děkuji. Um, dohoda o kybernetické zločinnosti je um, jedna z důležitých bodů za roku 2015 a také na rok 2016. Jsou to priority, o které mluv, o kterých mluvíme. Nevím přesně, neznám přesně tu symfony, ale věřím, že kvalitní data, dostupnost dat pro dohledové orgány, aby byli schopni kontrolovat implementaci pravidel, je klíč, klíčová a to je také věc, která je velmi důležitá pro USA. Dovedu si před, představit například jednu velkou banku SSM, která byla eh, která dostala pokutu na základě nedostatečného reportingu ehm, vývoje IT pro dohled. Takže je to pro nás důležité. My, se, my to posuzujeme ne tedy jako první prioritu, protože máme spoustu priorit jako nový dohledový orgán, ale toto je součástí naší práce dohledu. Děkuji. Ano, budeme se držet čtyř minut. Děkuji mnohokrát. Moje druhá otázka se týká využití u některých bank v procesu tedy záchranných opatření, národních prostředků pro záchranné opatření před začátkem příští roku, když se začnou používat společné prostředky a tyto prostředky budou refinancovány eh, národními centrálními bankami. Sledujete tento proces, tedy přechod na nové financování a jaký to má dopad na rovné podmínky? Upřímně za to nikoli. Já spolehám eh, na jednotný mechanismus řešení krizových situací a to s námi není projednáno a předpokládám, že tedy mají pocit dostatečného zabezpečení, ale budu vás informovat, pokud se něco dozvím. Děkuji, Beatrix von Stor. Já bych měl dvě otázka. Dvě otázky. Za prvé, eh, ta nulová váha eh, státních vkladů. Já si myslím, eh, že to je problém, který je třeba řešit. Vy jste eh, to také požadovala v jednom rozhovoru eh, v říjnu. Hovořila jste o novém eh, způsobu vážení těch státních investic. V rámci bazilického procesu by to mělo podle vás být vyřešeno a že když to nepůjde rychle, EU bude muset zasáhnout. Já jsem tak trochu skeptická. Chci se zeptat, jestli tohle bude dostatečně eh, rychle, anebo eh, jestli se to prostě eh, odkládá na svatého dindy. Máte nějaký časový plán prostě, hm, kdy by se tohle to mohlo začít obracet, to, to nulové vážení státních vkladů a potom fiskální dominance, to je druhá otázka. Zadlužené státy v posledních letech vedly poměrně eh, laxní eh, peněžní politiku a už dlouhá léta máme eh, nízké úroky, ještě také příspěvek k podpoře těch předlužených států, stejně tak jako v regulační oblasti. Neobáváte se tak jako já, že tato fiskální dominance i u dohledu eh, povede k eh, laxnímu dohledu, stejně jako eh, fiskální dominance v těch předlužených, předlužených zemích vedla k laxní peněžní politice? Thank you. Well, Děkuji. Pokud jde o státní expozici, Bazel, je začal fungovat, co se týče státní expozice a jsem přesvědčena, že velmi brzy se dostaví výsledky, zejména protože Bazilej se snaží do jisté míry vlastně uzavřít ten regulační program, aby banky měly jasnou představu o tom regulačním rámci, že to není vlastně neustále se měnící prostředí a tak práce pokračují, je to poměrně slibné a věřím, že většina tedy aktiv ve státní expozici jsou kvalitní, kvalitní aktiva, nemělo by dojít k žádné revoluci a nemělo by tam mít nic, co by bylo třeba skrývat. Pokud je o druhou část vaší otázky, tak eh, provádíme dohled eh, podle zásad oddělení v ECB, takže já nemám žádnou interakci, nějak nezasahuji do toho, co probíhá v oblasti měnové politiky a z pohledu eh, dohledu jde vlastně o určitý lék pro určité stavy ekonomiky a léky mají někdy vedlejší účinky. Mají pozitivní účinky, které znamenají více růstu a k lepší kvalitu vypůjčovatelů a možnost splácet úvěry a zlepšení u těch nesplácených eh, expozicí, ale může to mít také některé vedlejší účinky, tlak na ziskovost, prozatím nezaznamenáváme nežádoucí účinky nízké ziskovosti, která, ta nízká ziskovost je většinou záležitostí objemu rezerv. Ale samozřejmě to vše je třeba velmi bedlivě sledovat. Děkuji Silví Gulách. Děkuji, paní Nui, že jste mezi námi. Chtěl jsem hovořit o banking structural reform. Dochází k určitému posunu k tomu, co byl záměr Evropské komise a k našemu cíli. Pokud se podíváme na první návrh, který byl předložen minulou komisí, tak jsme měli skutečně snahu zamezit v roztříštění a existovala pravidla, která znamenala výjimku pro členský stát, který předpokládal oddělení některých aktivit, ale tam vlastně končila ta výjimka. A když se podíváme na to, k čemu došlo v radě, tak existuje rozhodnutí o zprávě Romrost, která se příliš nelíbila Evropské komisi a zejména si uvědomujeme, že řada zahraničních bank tím, že umístili svou činnost do jednoho členského státu, by mohly mít mohly být předmětem jiného zacházení než jinde. V Evropském parlamentu je ta situace o něco složitější, tam stále vyjednáváme a mě by zajímal váš názor. Co je možné udělat, abychom zamezili tomu roztříštění? Já vzpomínám na to, že vy jste na to minule upozorňovala. Máte pocit, že text rady je v tomto směru přijatelný a pokud bychom na závěr měli dospět ke špatným pravidlům, nebylo by lepší se jich vystříhat a svěřit se tedy dohledu, který vy představujete a aby vy jste měli ty, ty eh, pravomoci, které závisí na vlastním rozhodnutí, protože některé, některá pravidla jsme si takto nepřáli. Ano, pro nás výhodou eh, evropského předpisu by byla harmonizace pravidel mezi jednotlivými evropskými zeměmi, zejména v rámci SSM. Takže ta možnost pro členské státy zachovat si své vlastní národní předpisy by nám nepomohla, protože potom bychom už nepotřebovali evropský text. A skutečnost, že orgány dohledu mají poslední slovo pro tradingové aktivity u významných eh, ceřinných společností, tak to není v souladu s eh, evropskou normou a vede to zcela evidentně k eh, roztříštění trhu. A konsolidovaný orgán dohledu by měl tady mít hlavní slovo. Podobně skutečnost, že to, co na začátku byl zákaz některých aktivit eh, proprietary retradingu, což je samozřejmě velmi přísně zde definováno a už by to nebylo eh, zákazem, ale spíše omezením. To se nám tolik nelíbí. Nejsem si jistá, že jsem viděla tu poslední verzi z rady, protože celá řada návrhů existuje, ale skutečně pokud existuje evropský evropská norma tak musí být skutečně evropská, která poskytuje nezbytnou míru harmonizace, v opačném případě je to obtížnější a potom by bylo lepší nemít nic, protože eh, špatná právní norma u takovéto tématiky nakonec nás dovede kreslit krajinu podle toho, co bychom si tam přáli vidět nakonec. A ta realita se může měnit a může to mít eh, nečekané bezprostřední dopady anebo takové dopady do budoucnosti. Děkuji. Určitě návrh parlamentu zlepší ty aspekty, o kterých hovoříte. Fabio De Mázi. Děkuji vám, eh, paní eh, Nui, za vysvětlení reformy bankovních struktur. Vy jste hovořila o bance Hasamo. Já jsem eh, poslanec Hamburku a proto sleduji eh, pozorněji tento případ. Já byste říkala, že pokud jsem vám eh, dobře pochopil, tak ta banka Hasadort v tuto chvíli si nezasluhuje žádnou vaši větší pozornost ani ze strany komise. Komise mm, mi řekla úplný opak. Řekla mi, že zodpovídají jenom za některé otázky, ale pokud jde o, o obchodní model, tak to se musíme eh, spolehnout na ECB. A, a tam je trochu pochybné, kde eh, banka, hm, o které každé dítě v Hamburgu ví, že už má neúnosný eh, model podnikání, a teď dostane zase znovu záchrana opatření na úkor daných poplatníků, tak já Hmm, jsem slyšel, eh, že se v tisku, eh, když to tak trochu eh, natáhnu, říká, že je to vlastně taková ta odpadní banka. A bad bank. A otázkou je, a teď najednou má projít stres test, zátěžovou zkoušku. Vy jste říkala před rokem, že se bude zabývat systémovými aspekty poněkud silněji. My tady máme zatím ty předpoklady té statistické rozvahy já sám na to, když jsi poslal mm, ústní otázku, vy jste odvětila, že že i nadále budete pracovat s těmi eh, statickými eh, předpoklady, ale interně ECB bude řešit i ty dynamické aspekty. Já jsem se eh, chtěl zeptat, proč se to dělá jenom interně a proč se to nedělá v, otevřeně, v otevřeném Eh, způsobem, aby se tam řešily takové věci, jako je fire sales a tak dále. A potom se zeptám k rekapitalizaci eh, řeckých bank. Jestli tam očekáváte, že eh, by mohlo dojít k tomu, čemu se říká deposit bail-ins. Nyní víme, že tam je nutná potřeba jednat nebo nějak zasáhnout. Sorry. Regarding ads is pokud jde o banku HSH Nordbank, nemohu se k tomu konkrétně vyjádřit, tedy k, k případu jednotlivé banky mám, jsem vázán důvěrností, ale abych obecně odpověděla na vaši otázku, skutečně jde o úlohu dohledu vyhodnotit eh, podnikatelský model jednotlivých bank a analyzovat eh, faktory ziskovosti a činíme tak u, těchto bank, u této banky jako u ostatních. A existují různé banky, různé kategorie bank. Některé banky mají takové pohodlnější postavení, pokud jde o faktory ziskovosti. A u této banky tomu tak není. A potom je tu řada bank v rámci SSM, podle plánu komise. A u této banky to už začalo dříve. My se zabýváme dohledem a chceme dohodnout eh, vlastně prodloužení záruk, které ta banka dostává. Takže my nejsme součástí vyjednávání s komisí, avšak eh, zabýváme se tím a pokud buď komise anebo majitelé banky by se obírali takovým směrem, který by pro dohled nebyl přijatelný, tak bychom to oznámili. A já nevím, jestli nám budou naslouchat, doufám, že ano, ale my bychom skutečně zmínili své stanovisko. Vy jste řekl, že ta banka úspěšně absolvovala zátěžové zkoušky díky zárukám svých majitelů, ano a s některými dalšími bankami a vše bylo veřejné, tam informace a data jsou dostupná. Ne, nebyla, nebylo to nějak příliš eh, příznivé, ale ta banka prošla. A je to přesně naopak. Takže je třeba zajistit, aby tvorba trhu, která pomáhá bankám, aby se tedy podniky obracely na, na banky, aby toto bylo chráněno. A věřím, že existují určitá omezení a tam, která se týkají toho, co je třeba činit, ale začalo to v mé vlastní zemi, a začali, na začátku ta stanoviska byla poměrně vyhraněna a nakonec eh, to vše bylo poměrně umírněné, podobně jinde v Německu. To východiska byla jiná, ale dospělo se k něčemu podobnému. Myslím, že je toto v Evropě možné, samozřejmě aniž bychom poškodili eh, univerzální bankovnictví, které je třeba v Evropě. Eh, něco navíc by asi bylo obtížné, ale na zákonodárci, aby rozhodl, co konkrétně si přeje. Pokud o to budeme požádáni, tak sdělíme svůj názor a nic víc to nebude. Jenom názor. A pokud je o tu druhou otázku, příliš mnoho bank je, je odpovídá tedy pod, pracuje podle plánu Evropské komise, protože dostává státní podporu a je součástí jejich úkolů, aby eh, byly ozdraveny, a aby mohli opustit tedy ten plán podpory. Děkuji, Danuta Hübner. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne, paní Nui. Mám dvě otázky. Chtěla vrátit, chtěl bych se vrátit k OND. Vy používáte alternativní harmonizaci a konvergenci. A chci vědět, jaký je váš cíl. A v tomto kontextu otázka, některé ty pravomoci jsou důležité ze systémového hlediska. A máte pocit, že není riziko, když dojde k té harmonizaci, nebudete se muset vydat příliš daleko k nejnižšímu společnému jmenovateli a nebude to představovat riziko pro systém. A druhá otázka souvisí se skutečností, že před ne tak dlouhou dobou vedení kontrolních úřadů v jednotlivých zemích a připojil se k něm účet, Evropský účetní dvůr, vydali prohlášení, kde vyjadřuje koncenzus eh, týkající se menší možnosti provádět audit po zavedení SSM. A otázka je, zda mandát národních kontrolních úřadů není zde ohrožen. A pokud ECB může být předmětem auditu pouze v mnohem užším rámci, než tomu je u národních kontrolních úřadů. Nevidíte to jako riziko? Jak se na to díváte? Děkuji. Děkuji. Nejsem si jistá, zda bych použila harmonizace a konvergenci eh, s eh, těmito různými významy. Možná jsem to udělal nedob- nedobrovolně nebo nechtěně. Pokud jde o SSM, tak potřebujeme harmonizované předpisy, harmonizovanou regulaci a tady používáme více variant u těch národních pravomocí oproti jiným evropským zemím. Není to úplné překvapení, protože to také souvisí se skutečností, že řada zemí byla více zatížena podle systému SSM než některé jiné. A taky se to týká starších směrnic které představují minimální harmonizaci. A jsme v takové situaci v SSM, kde máme 19 eh, různých nařízení. Směrnice byla transponována odlišně. A nevíme, kde by to bylo lepší, ale je to předmětem konkrétní kultury bankovního dohledu v jednotlivých zemích, ale existuje řada tedy způsobu vyhodnocovat eh, vlastní kapitál. A proto podařilo se nám po úsobné práci získat 19 tedy různých kroků a my máme vlastně stovky, ne tisíce na konci roku podobných rozhodnutí. Tak by bylo skutečně užitečné. A nejde o rovné podmínky u, u harmonizace směrnic, ale tady zase já nevím, která transpozice je optimální, ale pomohlo by, kdyby by nám to v naší práci dohledu, ano, národní pravomoci vytvořit odné podmínky samozřejmě, nej, znamená to nejistotu pro investory a samozřejmě je tu určitá cena, kterou nedostatek transparence transparenci stojí. A pokud jde o národní tedy kontrolní úřady, ty režimy jsou odlišné v těch 19 státech a pravomoci národních kontrolních úřadů jsou také odlišné. A já jsem tady odevzdána do rukou právníků ECB, co lze a co nelze Evidentně existují různé režimy, které mohou být odlišné pro dohled a pro měnovou politiku. A myslím, že se musíme chovat odpovědně, to je zcela zřejmé, ale zda se to bude obírat cestou tedy nejvyššího kontrolního orgánu. To nevím. Děkuji. Pan Petr Zimon. Děkuji. Děkuji, eh, že jste eh, mezi nás opět dnes, nebo před nás opět dnes přistoupila aktuální úroková politika. To asi nemůžete eh, přímo ovlivnit, ale když se to nevydaří, tak se budete muset potýkat s jejich dopady. Já jsem s hrůzou se díval na studii německého bankovního spolku a Bafinu, kde je řečeno, že v roce 2019, pokud bychom nechali ty nízké úroky dále tak to padá, tak by eh, eh, zisky spadly německých bank o 25%. Pokud by šly ještě níže, tak by to bylo až 50 až 70%. A to by samozřejmě eh, s některými bankami mohlo strukturálně otřást trvale. Jak to vidíte? vzhledem k eh, velkým eh, systémově relevantním bankám a také vzhledem k malým, často regionálním eh, bankám, které jsou mezi dvěma mlínskými kamery. Na jednu stranu jsou tam regulační náklady, oni říkají, že protože jsou malé, tak relativně vzato jsou pro ně ty náklady daleko vyšší. A na druhé straně jsou tady nízké úrokové sazby, které byly zatím, tedy zatím zajišťovaly stabilitu, ale teď představují poměrně velkou výzvu. Děkuji. Ono to není jenom teď. V posledních dvou desetiletích uh, uh, úrokové sazby ve většině rozvinutých ekonomik uh, velice eh, silně a ovlivňují eh, výnosy bank z úroku. Poklet eh, v úrocích zrychlil, když centrální banky musely přizpůsobovat Mm, svoji politiku nízkoinflačnímu eh, prostředí. A v eurozóně vedle toho eh, ještě samozřejmě čisté eh, marže bank z těch úrokových operací klesají. Ještě bych řekl, že vkladové sazby jsou omezeny tou nulovou hranicí dole takže nízká úroveň těch tržních sazeb stále stlačuje jejich depozitní marže a to opravdu tak je v eh, eurozóně. Pokud je o eh, úroveň eh, nárůstu, tak to by mělo být opravdu utlumené v nadcházejících letech. Pravděpodobně úrokové sazby asi zůstanou nízko. Budou relativně tedy stagnovat a to je samozřejmě výzvou pro zralé podniky. Některé banky budou dostatečně flexibilní a budou to řešit. A řada bank bude muset změnit své podnikatelské modely směrem k aktivitám, které eh, se budou spolehat eh, na nové eh, zdroje, například poplatky za bankovní služby. Ta stávající situace, ta peněžní politika ovšem také vedla k určitým pozitivním dopadům na hospodářskou činnost, na kvalitu úvěrových portfolií a proto a také na náklady na vytváření opravných prostředků pro banky. Takže nelze to eh, přecenit, ale může to být jako ten lék s eh, neočekanými vedlejšími účinky. Je dobré samozřejmě vždycky lék užívat nějakou kratší dobu, aby bylo možné eh, se bez něj co nejrychleji obejít. Také to, že očekává pozitivní dopad na úvěrování, na nárůst úvěrování v ekonomice, brzy mm, to může tak trochu toto vyrovnat, ale je to otázkou. Co to udělá se systémově významnými bankami? Ty pravděpodobně to méně poškodí než malé banky. Jsou totiž mezinárodně aktivní na radě různých trhů v řadě eh, různých oborů podnikání. Takže tu nižší ziskovost z tradičního komerčního bankovnictví jsou schopné vyrovnat. Tohle tak snadno ty tradičnější eh, komerční banky nebo menší komerční banky udělat nemohou. Nakonec dodatečný eh, dohled nejsou, pokud eh, vím, eh, příliš vysoké pro ně, protože to procento jejich aktiv je obecně vyšší než eh, procento poplatků, které platí, ale přesto chápu, že je toto méně ziskové prostředí zasáhne a je samozřejmě jako dohled doufám, že ty normální podmínky se co nejdříve obnoví. Děkuji, Brian Hayes. Děkuji, že jste přišla mezi nás na výbor. Mohla byste nám vysvětlit následující, pokud jde o ty zátěžové zkoušky příští rok v první čtvrtletí. Kolik bank se bude testovat? Nějakých 50-60? Mohla byste tohle to vyjasnit? A druhá věc, při výběru eh, bank, které budou eh, testovány, Budou to banky, které už prošly těmi zátěžovými zkouškami minulý eh, rok, a nebo tam ještě budou nějaké banky, eh, kde eh, se zjistilo, že ta kategorie, že jsou nějak kapitálově nepřiměřené při těch testech. A nebo budou tam také banky, které ještě musí naopak navýšit kapitál. A jirská situace, prominent ISB, které scházelo nějakých 850 milionů po prvních zátěžových testech a potom byly získány prostředky. A také komise schválila restrukturalizační plán. Co se stane pro Permanent TSB a další eh, banky v této kategorii? Budete neustále eh, sledovat eh, rozvahy této banky a těch dalších? A Bude to nějak ovlivňovat to, jakým způsobem budou hodnoceny do budoucna? Děkuji. Pokud jde o ty uh, zatěžové zkoušky EBA, neexistuje žádný konkrétní vzorek nebo počet bank. Zatím nebylo rozhodnuto, ale bylo nám řečeno, že bychom měli zvážit eh, Eh, zaměření se na 70% těch aktiv. To znamená, že bude třeba eh, zaměřit se na opravdu velké banky. Eh, rád bychom, aby SSM zapověděl nebo zaměřil na jednotné teritorium, protože jsme prostě jednotný dohled. Takže abychom se dostali na těch 70%, tak budeme muset tedy uh, začínat u těch velkých bank. Nicméně ty banky by se eh, neměly vybírat podle eh, zátěžových zkoušek EBA. Budeme mít určitou zatěžovou zkoušku pod, tedy v rámci SSM. To bude neveřejné podle principu přiměřenosti, ale část té metriky SREB bude používat eh, zátěžové zkoušky k posouzení eh, potřeby nebo souladu s kapitálovými požadavky. 50 a 60 bank eh, do SSM, to je docela rozumný vzorek, o který nás asi EBA požádá. To by možná mohlo být i přes 70%. Nic není pevně stanoveno. Nicméně mělo by to být asi taková velikost. A u těch ostatních to budou jedna po druhé. Nebude to veřejné, ale eh, budou součástí toho, té zátěžové zkoušky SSM. Stejně jako všechny banky a dozorované SSM. Ale opět hovořím tady bez eh, poznámek, takže nevím, konkrétně. A s tím, eh, co jsem vám řekl, abyste se měl eh, mít možnost udělat představu. Thank you. Uh, thank you for updating. Děkuji za aktuální informace od našeho posledního setkání. Vy jste mluvila o e, klesající ziskovosti bank jako výzvě. Nedávné e, odhady ukazují, že fintech e, by mohl mít 4,7 um, bilionů z um, z výnosů z etablovaných finančních institucí a více se účastnit u poskytování úvěru a padeb a tak dále. Co si myslíte o fintechu? Existuje mm, regulační rámec pro řešení rizik a e, jak chcete jako dohled e, vykonávat dohled nad Mm, organizacemi, které fungují stejně, dělají stejnou činnost jako banky, ale podle jiného modelu. Dále moje druhá otázka se týká sekuritizace a CMU. Já vítám váš komentář o tom, že nechcete rozmělňovat přijatá pravidla pro CMU a sekuritizaci, ale věříte, že tento návrh eh, zvýší úvěrovou kapacitu bank v eurozóně? A e, co si myslíte o syntetické sekuritizaci? A je ten navrhovaný požadavek 5% dostatečný? Um, to, co navrhuje komise v kapitálových pož- směrnici kapitálových požadovcích, e, dostatečné, aby se obnovil, znovu nastartoval trh sekuritizací zde v EU. Já nemám názor na fintech, protože já nejsem dohled, nevykonávám dohled nad stínovým bankovnictví. Něco by se s tím mělo udělat. Ano, existuje iniciativa eh, ze strany komise, kterou ECB podporuje, ale nemám názor na instituce, které, na které nedohlížím. To je samozřejmě součást té výzvy pro banky, aby ehm, nebo výzev pro business model bank, aby e, konkurence, která ne, nemá příslušné licence a nemusí dodržovat odpovídající e, e, no, pravidla. To je třeba řešit. Co se týče sekuritizace, mm, ECB podporuje jednoduchou kvalitní sekuritizaci. Já věřím, že je prostor pro adekvátní kapitálové požadavky, prudenční dohled. Musí to být ale adekvátní, tedy přiměřené, ne pod rizikem, který eh, je při, které je přijímáno. První problém je definovat, co je kvalitní jednoduchá sekuritizace. Musíme být přesní v definici. Poté můžeme mít eh, odpovídající obezřetnostní dohled. Po krizi ten eh, přístup ke sekuritizaci se změnil. Je tady prostor pokud to bude kvalitní a jednoduché. Syntetická. No, jednoduchá syntetická sekuritizace může být podpořena, ale jakmile se dostanete do syntetické sekuritizace, máte spoustu možností, aby to bylo složitější. A to jsem viděla před krizí. Takže jsme vždy velmi opatrní. V případě syntetické sekuritizace chceme mít absolutní jistotu, že chápeme všechna rizika, všechny mm, prvky, všechny rysy této syntetické sekuritizace. Nejsme proti inovacím, ale mm, plně, potřebujeme plně chápat inovace, abychom ušetřili čas Přílišná inovace není akceptovatelná pro nás. Nemáme jistotu, že budeme schopni eh, k tomu adekvátně, obez, eh, jak se obezřetně, obezře, obe, adekvátní obezřetnostní pravidla jsou, má to svá omezení. Werner Langen. Děkuji, paní Nui, že jste znovu mezi námi, to je pro nás dobré. Mm. Mám otázku k té sekuritizaci z jiných důvodů. Mně nejde o to o, znovu oživit ten trh, ale omezit ho, protože to byla jedna z hlavních eh, příčin krize. Proto Mm, musím říct, že jste mě spíše uklidnila vaší odpovědí. Já mám otázku k státním obligacím. O tom se již mluvilo mm, už za minulého legislativního období. Vy jste řekl, že kapitálové požadavky nebudou tak vysoké. Jak tedy vysoké budou? A jaká implementační prostor bude pro, aby to pokrylo všechny státní obligace. To bylo druhé. Um, dru, druhá příčina krize. Především pro malé a státní podniky peněžní politika, pokud tedy ehm, měnová politika, pokud ehm, je tak pomalá, tak je účinnostnější nižší především pro malé banky. Potřebujeme rychle řešení, které vždy od, tedy od eh, začátku byl záměr přísně kontrolovat velké banky, ale od té doby se vytvořil tak byrokratický systém dohledu i pro ty malé, že um, tím trpí. Moje poslední bod se týká nezávislosti měnové politiky. Vy jste řekla, že to je oddělené, e, takže moje informace, e, že všechna relevantní rozhodnutí musíte předložit ECB, než je provedete, tedy je nepravdivá. Začnu tím posledním. Ehm, Rada pro dohled přijímá návrhy rozhodnutí, které jdou eh, správní radě, eh, tedy řídící radě, což je konečné, konečný rozhodovací orgán. To je nařízení OSSM. Doposud všechno prošlo řídící radou, aniž by byla nějaká reakce té řídící radě, takže nezávislost dohledu je chráněna. Také bych řekla, že si nemyslím, že děláme byrokratický dohled nad malými institucemi. Máme, mu dohlížíme na 123 eh, bankovních skupin, eh, přes tisíc bank, takže nechceme skutečně nebo eh, dělat více s těmi malými bankami. Náš čas nestačí na to, abychom plnili všechny své povinnosti za první rok. Co se děje tedy s těmi méně významnými bankami? Když přijímáme rozhodnutí, která, která považujeme důležitá za, pro významné banky, tak žádáme příslušné kompetentní orgány, které jsou přímým dohledem těch méně významných bank, aby posoudili, zda má smysl pro méně významné banky a pokud ano, tak kdy to chtějí implementovat? My na ně netlačíme, aby postupovali rychleji. Jednoho dne se jim podíváme přes rameno. Existuje generální ředitelství v SSM, které je zodpovědné za zajištění toho, že nejsme dvouvrstevný, ale jednotný systém. Manuály jednotlivých zemích jsou stejné a dohled je konsistentní. Ale tak daleko ještě nejsme. Jediná věc, mm, kde jednáme v těch méně významných bank, je reporting. To se ale velice liší v jednotlivých zemích. Jsou země, kde Eh, se žádalo velmi, velice málo od malých, menších bank. Takže když přejdete od ničeho k několika eh, reportingovým vzorcům, tak to už je velký nárůst. V jiných zemích je to business as usual, protože již mm, to bylo požadováno. Máme taká, také doporučení EBA. Chceme být, jít příkladem tedy ne, neděláme nic um, jiného, nebo jsou omezení. Mm, já se nebudu vyjadřovat k měnové politice nebo k legitimnosti tohoto problému. Já jsem, dělám v dohledu cel, celou svoji kariéru, tedy státní eh, obligace, tak Bazilejský výbor na tom pracuje. Um, sekuritizace. Já doufám, že jednoduchá, kvalitní sekuritizace mm, bude mít eh, příznivý na, e, přístup, protože to by, mm, by to byl způsob financování evropské ekonomiky, kdyby ta sekuritizace opět znovu dobře fungovala. Jakob von Weizsäcker má slovo jako poslední. Děkuji. Paní Nuj, já mám otázku týkající se reformy bank. První se týká úrovně regulační eh, pravomoci, kterou bychom si přáli. Vy jste eh, sama veřejně řekla, že toto nelze řešit tedy regulačním um, diskrecí, že malé banky nejsou bez rizika, nebo kvalita kapitálu mezi bankami se a mezi členskými státy se liší, včetně problémů odložených e, daňových aktiv. Do určité míry můžete e, přijmout opatření, abyste to mm, vyřešili, ale nelze to řešit regulačními pravomocemi. co eh, kapitálová úrovně je, je stále relativní je eh, nízká a bez modelového váženého rizika je tedy nízká. Proč bychom neměli řešit problém bank, které jsou eh, příliš velké na to, aby zbankrutovaly too big to fail. Ne, podle mého názoru by měly aplikovány určité standardy. Jaký je tedy váš názor na eh, ty pravomoce při řešení problému too big to fail? Moje druhá otázka se týká univerzální, jak o tom mluvila, univerzální banky a financování evropské ekonomiky. To je pravda, to není pochyb. Pokud to chceme tedy říci, toto chceme konstatovat, pak ty banky, které mají extrémní business modely a rozvahy, což jsou univerzální banky mm, podle jména, ale ne v praxi, pokud nefinanční úvěry s jenom celkovým aktivum je tak nízká, nízké, nebo mají velké výnosy čistě z investičního bankovnictví a nikoli z tradičního bankovnictví, neznamenalo by to, mm, nebo nemělo by to vyvolat intenzivní zkoumání jejich business modelů? kontextu těch argumentů, které jste uvedla. To jsou moje dvě otázky tedy. Já neříkám, že bychom neměli přijmout opatření pro banky, které jsou too big to fail. Například rezoluce je dobrý, dobrý způsob, jak řešit tuto situaci a mm, mechanismus jednotné rezoluce, směrnice, uh, uh, příslušná to již tedy existuje, to je dobře. Co se týče regulační zkratce, tak what I call the keeper of the borders uh, to, to it's not uh, an easy eh, není snadné, aby tato, tato vlastní pravomoc podle vlastního uvážení existovala takto současně, ale když ehm, to existuje v mé zemi a k tomu jsem se nechtěla vyjadřovat, chtěla jsem být neutrální jako dohled. Hmm. Já jsem chtěla tedy zajistit, aby parlament dostal odpovědi na své otázky, nikoli jak si hmm, vykonávat nějaký vliv, ale je třeba se uvědomit, kam ty věci směřují a výsledek nebude překvapením. Je prostor pro vyřešení některých věcí zákoně a zákonem, ale v určitou chvíli, abychom se vyhnuli nezamýšleným důsledkům, tak pravděpodobně menší škodu napáchá, když dáme dohledovým orgánům určité vlastní pravomoci, určitý prostor. Není tedy um, příjemné mít odpovědnost za tato rozhodnutí, ale to, je, to prostě souvisí s funkcím dohledu. Pro mě, možná jsem, mm, nejsem objektivní, ale v Francii, v Německu je to rozumně nastavené. Ehm, je možné omezit riziko těch too big to fail a současně chránit ehm, tržní aktivity bank, a v důsledku toho jejich kapacitu e, podporovat firmy, když se obrací na trh. Není to tedy věda, jak e, e, si udělat názor na tyto věci. Co se týče univerzálních bank, které jsou univerzální v názvu, ale ne v realitě. Možná jich pár je, ale není jich v Evropě zdaleka tolik. Spousta bank, která mají um, významné tržní aktivity, jsou skutečně univerzální komerční banky ve svých zemích, někde i v jiných zemích, což zajišťuje rozumnou rovnováhu činnosti a diverzifikaci činností. Také protože banky sami přijaly kroky po krizi a opustili celou řadu mm, bývalých rizikových aktivit mm. Neříkám, že se z toho poučí navždy, je třeba přijmout opatření, aby která by zajistila, že se jak se to ponaučení eh, z té krize mm, se, se zachová do budoucna. My máme většinou univerzální banky v Evropě a to potřebujeme mm, pro žádné financování ekonomiky. Děkuji, toto byla velice bohatá, užitečná výměna názoru. Děkuji za vaši návštěvu, děkuji vám všem kolegům za otázky a komentáře. A nyní přejdeme k dalšímu bodu programu, což je výroční zpráva centrální banky. Spravodaj eh, Notis Marias a já i hned předám slovo na čtyři minuty maximálně. Uh, Pane předsedo, bylo dohodnuto, že budu mluvit minimálně 8 minut, protože jsme měli začít před půl hodinou. Budeme, se muset držet našeho programu. Měl jsem mluvit 16.30. Měl byste 4 minuty v každém případě. Já jsem řekl sekretariátu, já jsem omezíme každý jaj. Já jsem požádal sekretariát, abych mohl mluvit 8 minut a e, už jsem si to dlouho předtím dohodnul se sekretariátem. Já myslím, že takže každopádně začnu a budu se maximálně snažit. A budu pokračovat v řečtině. Zpráva jako vždy je omezená. Musíme dodržovat eh, omezení 4000 slov pro podobné zprávy a s k pozměňovacím návrhům a připomínkám kolegů tak se dotkneme i jiných témat. Tato zpráva hovoří o nezaměstnanosti, která je znepokojivá, která narůstá v Evropské unii. A samozřejmě existují velké rozdíly. 6,4 v Německu a v Řecku 26,6 nezaměstnaných. A současně oživení závisí na soukromé spotřebě a na investicích. A to nás musí znepokojovat. Inflace na rok 2016 bude 1,5%, 1,8% v roce 2017, i když poslední vývoj naznačuje, že opatření ECB neumožní eh, čelit problému deflace. Následně se zpráva soustředuje na nákup nemovitostí, který velmi narostl. Bylo to vypočteno ECB díky systému APB. A v této věci zpráva konstatuje, že fungování Evropské banky by mělo zamezit eh, nespravedlnostem vůči daňovým poplatníkům. Také je zde zdůražen další závěr. Rozhodnutí 2214 kde je řečeno, že když ECB nakupuje státní dluhopisy, tak to vyvolá škody. Je třeba uznat, že i to by mohlo znamenat eh, snížení dluhu a došlo by k snížení hodnoty toho dluhu. Otázka dluhu, bod 10. Existuje veřejný a soukromý dluh, který je obrovský v Evropské unii. U veřejného dluhu tato zpráva připomíná nařízení 482 2013 eurozóny, je řečeno, že země, která je podrobena adaptačnímu programu, má možnost zvolit, proč dluh dospěl do takové výše a stanovit příčiny tohoto dluhu. Avšak také jaké anomálie nastaly během kumulace tohoto dluhu. Eurozona sama tedy předpokládá možnost eh, kontroly a proto tedy zpráva uvádí, že ty členské státy, které jsou v harmonizačním programu, mohou využívat tento program. Podle paktu stability neměli bychom brát v úvahu veřejné výdaje, které jsou naprosto nezbytné pokud eh, chceme oživit hospodářství. Dále z práva zmiňuje nezávislost centrální banky. Banka musí dbát eh, cenové stability, ale také musí dbát obecných cílů Evropské unie, jak to předpokládá článek 22 smlouvy, což znamená, že v rámci své činnosti musí dbát i cílů v oblasti zaměstnanosti. Musí jednat tak, aby bylo možné vytvářet pracovní místa a růst. Dále zde hovoříme o střetu zájmu v rámci fungování ECB, Evropské centrální banky. Je to nezávislý měnový orgán, ale současně má úlohu dohledu. To znamená, že sleduje systémové banky v EU a podílí se na takzvané trojce a je také orgánem, který půjčuje pro Španělsko, Řecko a další státy, kde u Španělska došlo k nákupu tam se 40% a nyní požaduje jejich vrácení ve 100% nominálu. To je věc, o které bychom měli přemýšlet. Měli bychom si klást otázku, do jaké míry Evropská centrální banka může být členem trojky a současně vykonávat tyto pravomoci nezávisle. Kromě toho v rozhodnutí z roku 2014, rozhodnutí 72, jsou některé skutečnosti, kterou, kterou, které přednesl již generální advokát, jakožto ECB nemůže být eh, členem trojky. Eh, přečtu vám vyjádření generálního prokurátora v angličtině. Mám za to, že vlastní program by musí být považován za opatření minové politiky, pokud se ECB zdrží přímého zasahování do programu finanční pomoci ESM nebo EFSF. Což znamená, že Evropská centrální banka nemůže být bankou trojky. Kolegové mají odlišná stanoviska v této věci a můžeme o tom jednat. Já trvám na tom, že taková je realita tohoto rozhodnutí Evropského soudního dvora. Ještě 30 sekund. 30 sekund. Další bod. Demokratická odpovědnost, která musí existovat u Evropské centrální banky, bodu 23, a zpráva Evropského parlamentu jasně říká, jaká je úloha Evropské centrální banky a vyjádřili jsme se kriticky ve chvíli, kdy se začal zúčastnit práce trojky. Konečně několik bodů o řešení řecké krize, kde došlo ke, ke špatnému přístupu ze strany ECB. Evropská centrální banka docílila zisku díky prodeji řeckých dluhopisů. Nás by zajímalo, jak, jaké to bylo a pokud je o waiver. To byly mé poznámky a nyní vyčkám na vyjádření kolegů, budu snět poznámky a potom o tom můžeme jednat na základě pozměňovacích návrhů a pokusíme se připravit zprávu, která byla pro všechny přátelná. Děkuji. Za stěnové na tři minuty maximálně. Takže řeknu vám, když uplynou tři minuty pan van den Ketelár. Děkuji, pane předsedo, doufám, že se budu držet tři minut. Nejdříve chci poděkovat zpravodaj za důkladný návrh, který je dobrým východiskem pro naši práci. Věřím, že se zpravodaj dotkl velmi důležitých otázek a znepokojivého stavu evropské ekonomiky. Já už jsem informoval zpravodaje, že se liším v názoru na některé otázky a předložím pozornosti návrhy. Dovolte mi čtyři, na, čtyři zmínky. Tón je příliš kritický vůči ECB. Myslím si, že odvážný způsob, jak ECB jednala během krize, si zaslouží do jisté míry pochvalu vzhledem k okolnostem. I když je tu prostor, prostor pro kritiku, měli bychom prokázat úctu vzhledem k mandátu ECB a vzhledem k tomu, co může rozumně učinit a čeho může dosáhnout. Měli bychom vítat jejich strategie a současně bychom měli zdůraznit, že to je jenom jedna strana mince a může fungovat pouze, pokud členské státy budou provádět strukturální reformy a fiskální konsolidaci. Sdílím názor zpravodaje, že ekonomický výhled je znepokojivý a nicméně bychom, bychom měli vítat zlepšení v oblasti uvěrování a soukromých investicích. Přispění ECB k zachování finanční stability si zaslouží větší pozornost ve zprávě a tady také předložím návrhy. Konečně, pokud jde o úlohu ECB v trojce, tato úloha byla jasně definována v Tupeku a uvádí, že zde je ECB jako poradce tato úloha by měla být zachovaná, to si také myslím. Děkuji zpravodaji za důkladnou práci a těším se na naše další spolupráci. Děkuji. Děkuji. Kostas Mavridis. Děkuji, pane předsedo. Za prvé dovolte mi poděkovat zpravodaji za přípravu návrh zprávy a některé věci bych rád zmínil. Uznáváme snahu ECB efektivně zvládnout výzvy vzhledem k finanční krizi, avšak nemůžeme odhlédnout od pomalé reakce ECB v některých případech, například při zavedení kvantitativního uvolňování a systému jednotného zaručení vkladu. A nerovné podmínky při hospodářské soutěži. V minulých letech jsme byli svědky uniku eh, kapitálu z periferie eurozóny do jádra eurozóny, kdyby pan Draghi naslouchal eh, ECB mnohem dříve, mohli jsme zamezit eh, velké části tohoto uniku kapitálu. Pan Draghi posledním měnovém dialogu dal jasně najevo podporu jednotnému systému pojištění vkladu. Musíme k tomu přistoupit okamžitě bez dalšího odkladu. Kromě toho, měnová politika ECB nemá významný dopad zatím na reálnou ekonomiku. Například co se týče stimulace růstu, nezaměstnanost je velmi vysoká. Přes unik mozku rostoucí počet eh, zaměstnanosti na částečný úvazek na periferii, počet eh, dochází k umělému poklesu nezaměstnanosti díky právě těmto částečným úvazkům a roztřištěnost je další problém malé a střední podniky mají větší náklady na úvěry než velké firmy. I když a, další zátěž bank z titulu regulace postižuje malé a střední podniky. A čtvrtá věc se týká e, uplatňování ECB cílených dlouhodobých operací refinancování a od, odkupu aktiv a jsme přesvědčeni, že ECB musí vytvářet další motivaci pro banky, aby převáděly likviditu do reálné ekonomiky. Za páté, rozšíření cílu ECB v oblasti sledování minové stability musí probíhat tak, aby to nemělo z následek střed zájmu. Za šesté, považujeme za důležité a naléhavé vytvořený dobře regulovaný kapitálový trh v Evropské unii, abychom omezili závislost eh, eurozóny na bankovním systému. Pokud jde o nesplácené úvěry. Případ Kypru je pozoruhodný. Přes 50% půjček v bankovnictví jsou banky, které jsou nevýkonné, splácené a proto musíme zavést mechanismus, jako je ten, který působí ve Španělsku či Irsku, abychom zvládli problémové půjčky. Konečně zdůrazněme ještě jednou význam pravidelného konstrukčně upřímného dialogu s ECB, abychom mohli zajistit transparentnost a odpovědnost, co se týče aktivit ECB. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Kora van Juvenhuizen. Děkuji, pane předsedo. I já bych chtěla poděkovat zpravodaji za práci na návrhu zprávy. Řada významných bodů je v textu obsažena a je dobrým základem pro konečnou zprávu. Těším se na spolupráci se zpravodajem a se stínovými a společně jsme k jako uspokojivému závěru. Několik konkrétních věcí by mělo být zváženo pro finální zprávu. První se týká nezávislosti ECB. Tato nezávislost musí být zaručena a zpráva parlamentu musí být velmi pečlivá, pokud jde o zásahy ECB v jednotlivých případech či v jednotlivých členských státech. Tudíž bych chtěla zvážit bod změny bod zpravodaje v odstavci 25. Za druhé, pozornost věnovaná ne- negativního dopadu politiky kvantitativního uvolňování ECB. My jsme zaznamenali takzvané akt, bubliny aktiv v jednotlivých společnostech a také negativní dopad e, trvale nízkých úrokových sazeb na stabilitu, ziskovost a solventnost pojišťoven a penzijních fondů. Věřím, že zpráva by mohla jasněji odrazit e, tyto obavy v našem parlamentu. Konečně zpráva obsahuje celou řadu odstavců, které přímo komentují fiskální politiku uplatňovanou v členských státech. Důraz textu by však měl být na měnovou politiku a ECB, nikoli na fiskální politiku a tudíž bychom uvítali eh, znovu zvážit právě tyto odstavce. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, Koro. Za GUE. Pan Běgas, prosím. My sdílíme základní zájmy, které jsou vyjádřené ve zprávě. A jsme velmi znepokojeni debatou o ECB. Krize pokračuje, nezaměstnanost je nadále velmi vysoká, v Portugalsku dokonce roste přes emigraci půl milionu Portugalsku, Portugalců, kteří opustili Portugalsko za trojky a přes veškeré programy, které se snaží eh, zkreslit statistiky. Růst a příslušný model ukazuje, že vlastně růst se opírá v tomto případě o vnitřní devalvaci. Miliardy eur bylo vynaloženo Evropskou centrální bankou na nekonvenční mechanismy a přes tyto prostředky situace je velmi obtížná až tak, že ECB sama nedávno revidovala směrem dolů své předpovědi o ekonomickém růstu a o inflaci. Takže se jasně v této zprávě ukázalo, peníze se nedostávají do reálné ekonomiky. Investice negenerují růst a to nás nutí klást otázku po efektivitě ECB a kdo zaplatí účet za celou tuto akci u transakcí, které probíhají. A musím si klást otázku o ECB a demokratické legitimitě ECB to, co jsme zaznamenali v Řecku, jasně ukazuje, jak falešné jsou tyto představy o ECB, která je údajně politicky neutrální. Místo tedy řečí o konvenčním nástroji, myslím, že je na čase, abychom spochybnili tento model a spochybnili samotnou existenci ECB tak jak existuje dnes. Děkuji, pane předsedo, a děkuji zpravodaj za práci. My to vítáme celou řadu, co píšete. Za prvé kritika ECB, pokud jde o to přistřižení v Řecku a pokus získávat vyšší výnosy z řeckých dluhopisů je poněkud nepatřičné a to mi také píšeme. Také se obáváme eh, střetu zájmu v ECB, co by eh, eh, věřitele poslední nebo půjčovatele poslední instance a, a dozoru. Hmm. Pokud jde o, to, mm, o program odkupu aktiv, tak eh, otázka je, jestli to funguje efektivně, jak říkali ostatní řečníci. Jak říkáte v bodu 7 svého návrhu, byl tam určitý dopad, ale je třeba to rozšířit na další členské státy. My se domníváme, že nové eh, úvěry eh, podnikům jsou zatím příliš slabé a byli bychom proto, aby program Kiwi se používal mnohem ehm, příměji, zejména tam, kde je to třeba. Myslíme si, eh, že úroveň zadlužení je třeba řešit politicky a stanovisko frakce je, že bychom eh, k tomu měli mít eh, konferenci a možná, že některé ty historické dluhy jsou tam nelegálně. Čili, a potom ehm, trojka překročila eh, úlohu eh, stanovenou ve smlouvách. Takže máme další obavy, eh, které budeme řešit dále prostřednictvím našich pozměňovacích návrhů. Pokud jde o unii kapitálových trhů, kterou vítáte, tak my se obáváme, aby to nepodkopávalo snahy na oživení skutečné ekonomiky a je třeba zaměřit se především na na to, aby malé a střední podniky dostaly peníze. Pokud je o transparentnost, tak eh, vítáme to, že ECB zvyšuje zápisy z rady, ale pokud je o informace o, v rozvahách, a likviditu do systému, eh, likviditě do systému. Tam by ty informace se měly také zveřejňovat. Kvantitativní eh, uvolňování poskytuje likviditu bankám, ale my bychom chtěli, aby se ten to, o toto vytváření eh, peněz používal strategicky, pokud je o nezávislost ECB. Jelikož eh, mimořádná eh, monetární opatření mají mimořádný hospodářský dopad, tak si myslíme, že ten dohledo, ta dohledová funkce ECB by měla být oddělená, i když víme, že by si to vyžadalo změnu smlouvy. A dále bychom chtěli říci, že mandát ECB by se měl zaměřit na zaměstnanost. Děkuji. Děkuji vám markovali. Děkuji. A panu Stavrovi Notisi Mariasovi, se, kterým, se kterým doufám bude dobrá zpráva k té, e, spolupráce k této zprávě. Je vhodné e, se k tomu stavět kriticky z našeho politického pohledu. Euro je nedemokratický instrument a to, co se stalo v Řecku, je ve skutečnosti eh, věc eh, eura, čili je to nedemokratický eh, instrument, který je vnucován demokratickému do demokratického procesu. Pokud jde o pak stability a růstu, tak chceme toto zdůrazňovat, protože je opravdu nesmírně důležité, aby státy mohly jednat suverénně protože mají své vlastní politické strany a politické zástupce a proto by měli být schopni eh, svrchovaně rozhodovat o své hospodářské a měnové politice. To znamená, demokratická eh, vůle těchto eh, stran prosadit ta hospodářská opatření, musí dostat prostor, nesmí eh, se to všechno říct ze zhora. Dále k euru. Ty nerovnováhy je třeba eh, řešit ty, eh, které se objevují uvnitř různých bilancí a ty státy, které požadují pomoc, nebo toto požadují, tak týká se to zejména Německa, těm je třeba naslouchat. A také podívejme se na Nizozemsko, tam mají eh, přebytky, které eh, vedou k značným rovnováhám a Evropská komise vůbec nic nedělá. A potom eh, k unii kapitálových trhů, tak musíme říci, že jsou tady sekuritizační instrumenty, které v několika případech vedly k vzniku krizových situací, jako například ve Spojených státech. A nakonec by i u nás mohlo dojít ke obdobným situacím. K bankovní unii. Ještě připomínáme, že je tady pořád otázka bailoutu. Pořád jsou tady banky, které jsou příliš velké na to, aby mohly selhat a představují problém. A to se nevyřeší, když se budou zahrnovat všichni ostatní do systému. V dalších případech je tady opět eh, riziko, že dojde opět nějaké takové situace a příslušně, eh, příslušným dopadům. Takže je důležité, abychom měli situaci, kdy eh, se tedy, kdy se nenecháme zmílit. Vypadá to, že je klidněji, ale my nesmíme polevit s regulací a musíme se opravdu snažit řešit. Děkuji, Gerolf Anemans. Ne? Ne? tak za ANF nebude řečník. Takže vrátíme slovo zpravodaji. Děkuji, eh, pane předsedo. A děkuji svým zpravodajům eh, za jejich postřehy a rozpravu. Myslím, eh, že to ukazuje, že jsou oblasti, kde bychom se mohli shodnout. Myslím, že se všichni eh, shodeme na úloze, eh, kterou by eh, centrální banka mohla sehrát v oblasti cenové stability na jednu stranu a také na druhou stranu podpory zaměstnanosti, což je důležité. Pokud jde o ty nenávratné bůjčky, respektive to, co je takové rudé dluhy, to, co jsme viděli ve Španělsku a teď také v Řecku, tam vlády eh, připravují eh, obrovské objemy dluhu, tedy aukcí, a lidé budou přicházet eh, kvůli tomuhle o domovy, o střechu nad hlavou. Musíme se pobavit o celé té myšlence Evropské centrální banky a její nezávislosti. Protože ona má být z definice nezávislá, ale otázkou je, jak nezávislá je nezávislá. Je důležité zabývat se jednotlivými kroky v tomto kontextu. Evropský parlament asi nemůže eh, se, nebo se může, myslím, vyjadřovat k tomu, co dělá Evropská centrální banka. Může to posuzovat a díky tomu by potom ta nezávislost mohla hm, být k něčemu. A parlament tady má už určité výsledky. My jsme přijali eh, usnesení, kde jsme kritizovali výkony Evropské centrální banky v rámci trojky. A to musíme mít na paměti. A myslím si, že protože je to zcela legitimní to zmiňovat ve, své, v mé zprávě. Souhlasím také s těmi, co říkají, že eh, je třeba zabývat se dluhy, zejména nařízením 472 z roku 2013, protože to nám dává příležitost hledat důvody nahromadění dluhů v jednotlivých zemích. A také nám to dává možnost hledat eh, ty jednotlivé nesrovnalosti. Souhlasím s nebo vidím, eh, že celá řada kolegů souhlasila s spoustou věcí, které jsem říkal. Ale EPP, nebo kolega z EPP říkal, že oni to vidí tak trochu jinak. Já vám eh, budu citovat z verdiktu. Generální advokát skonstatoval eh, ve svém stanovisku, že když ECB nakupuje eh, státní dluhopisy na sekundárních trzích, je třeba zabudovat dostatečné pojistky do jejího zásahu. To znamená tedy, že není možné jenom intervenovat na sekundárních trzích, nakupovat a a obligace a zároveň být eh, členem trojky. Je třeba tohle eh, oddělit. A já jsem rád, že eh, se o tom znovu bavíme. A myslím si, že jako Evropský parlament máme velmi dobré oprávnění kritizovat ECB v, tom, v té monetární úloze i v té dohledové úloze. Zejména se to týká používání eh, systému eh, krizové likvidity ELA. Protože ECB eh, intervenovala v určitých fázích řecké krize, například 4. února 2015. Centrální banka překročila své kompetence, myslím, zcela legálně a už rozhodla se nepoužít řecké dluhopisy, co by jištění v eh, eurosystému. A v roce 2015 ještě znovu se eh, jako dozor eh, spletla tím, že nenavýšila ELA řeckým bankám a díky tomu jsme skončili v kapitálové kontrole. A k tomuhle všemu došlo, kdy Řecko oznámilo, že proběhne referendum. A tady, tady hovoříme o tom, že ta banka je nezávislá. a že je to dohledový orgán, ale to referendum bylo oznámené. Ale eh, a to je jasné, že to mělo reál, dopad na reálný svět. A teď už končím. Vracení eh, dluhu eh, z řeckých dluhopisů, tak ECB je koupila za 40% a muselo se to splatit do 100% v době, kdy máme eh, více než milion nezaměstnaných v Řecku, takže já se na to ptám. Lhuta pro pozměňovací návrhy je 27. Eh, října, projednání eh, proběhne 30. listopadu nebo 1. prosince. Na stejné zasedání se bude hlasovat a potom na plenárním zasedání se bude hlasovat v únoru. Já se samozřejmě nebudu vyjadřovat, protože je to na výboru Nicméně eh, máme tady určitou metodologickou věc, ke které jsem se chtěl vyjádřit. Jako předseda eh, si myslím, eh, že jsem povinen toto učinit. Budeme se snažit vyhnout se tomu, aby se každá zpráva vyhla, nebo by každá zpráva a nebyla zpráva o všem. Takže tohle je zpráva o ECB. Myslím si, že to není zpráva o ekonomické politice, o, stabilitě paktu, že na to máme pravidelné zprávy. Pokud eh, do každé zprávy dáme všechna témata, tak eh, trochu ztratíme jejich identitu, takže to je obecné doporučení, které bych vám rád vydal pro vaši práci na pozměňovacích návrhích. Já vám tedy děkuji. A teď eh, další bod na pořadu jednání a tím je doporučení Evropské komise pro jednání o dohodě o obchodu se službami TISA. Zde je navrhovatelkou Alessia Moska. Máte slovo. Tři minuty, prosím. La Commissione Affari Economici e Monetari è chiamata a dare la propria opinione alla relazione non legislativa. Econ vydal stanovisko k legislativní zprávě, která se týká jednání o dohodě o, o liberalizaci služeb. Já nechci, aby došlo k tomu, eh, k čemu došlo v minulosti. To není otázka ano a nebo ne vůči dohodě, ale je třeba vyjádřit názor parlamentu k jednání, která probíhají. Možná, že můžeme ovlivnit eh, tato jednání, aby ti vyjednavači věděli, jaké jsou naše názory k eh, dohodě o liberalizaci obchodu se službami, tak to se týká 23 členských zemí VTO a má aktualizovat obecnou dohodu o obchodu a službách, která již existuje. Ale měla by tedy odpovídat realitě současného digitálního světa. Toto je důležitá součást evropské ekonomiky 23 členských zemí, z nich eh, mm, některé jsou rozvojové, především BRICS, i když je eh, požadavek na přijetí Číny, tak to stále ještě neprošlo. Co se týče liberalizace služeb pro Econ, tedy hledáme principy, které by platily v nařízení o sdílených finančních službách. Reciprocitu, eh, otevírání trhů, rovné zacházení se zahraničními a místními firmami. Je důležité, abychom vyjádřili své stanovisko, zaujali eh, nějaký postoj, samozřejmě na úrovni VTO, Evropská unie mluví jedním hlasem. A to, abychom měli názor, tak to bude užitečné. A to je paralelní s debatou, která v současnosti probíhá v tomto výboru. Je to evidentně něco, co ovlivňuje jiná mezinárodní fora. Takže v tomto návrhu, který jsme vypracovali, jsem zdůraznila řadu doporučení. Například to, že finanční služby mm, by měly být prioritou v jednání a měli bychom zajistit, že nepřijmeme žádné nové závazky, které ohrozí finanční, regula- finanční nařízení. Současně potřebujeme přístup eh, ke na trhy a Eh, jeho odepření by mělo být výjimka, kterou by bylo třeba odůvodnit. Také eh, musíme eh, přesvědčit ostatní, aby Čína byla přijata a abychom nabídli tuto cestu i dalším zemím. Tato dohoda pak byla referenční normou multilaterálního přístupu. To je tedy návrh doporučení a kolegové to jistě um, zlepší dál. Prosím. Jeden od pomembných sporazumů. Pane předsedo, toto je další velice důležitá dohoda, kde Evropský parlament také podá své doporučení. Jsme si všichni vědomi významu eh, této doby a víme, jak spolupráce v rámci Unie s dalšími velmocemi na světě nám umožnila dosáhnout rychlého rozvoje a stát se lídrem v této oblasti. Tuto roli vždy hrala Evropa ve své historii. Ehm, nyní už mluvíme poměrně dlouho o tom, co udělat, abychom nezaostávali příliš, abychom nebyli izolováni od zbytku světa. Dovolte, abych na úvod řekla několik obecných komentářů, které doufám, že budeme moci projednat do hloubky v budoucnu. Za minulý rok Evropský parlament hodně jednal o daních a daňové politice. A to mi tady v, té, v tomto stanovisku chybí. Několik slov k těm daním. Otevírá se tady otázka, proč Čína, eh, to je součást skupiny BRICS, je takto explicitně hm, jmenována. Také není jasné, co znamená termín rámec na vysoké úrovni. Doufám, že se nám podaří najít společná řešení a že budeme schopni ověřit otevřené otázky. Děkuji. Kate Swinburne. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat zpravodajce za její práci. Ehm, ona chápe specificitu finančních služeb v rámci TISA a to, co chybí v této zprávě. Obecně souhlasím s tím, že finanční služby by měly být prioritou EU v těch jednáních. My víme z eh, prací na legislativě, že tato otázka je klíčová pro každý trialog. Co se týče insolventnosti dvě, tak eh, tady to je jedna z oblastí, kde mezinárodní vztahy jsou velice složité a obtížné. Finanční trhy jsou mobilní, globální a je v našem zájmu spolupracovat s mezinárodními partnery, abychom zajistili dodržování pravidel a ochranu spotřebitele. Ehm, co se týče TISA, tak je třeba podporovat konvergence a současně uznávat ekvivalenci, kde implementujeme již dohodnutá mezinárodní pravidla jako Basel, a podobně. To by eh, pomohlo v této oblasti. Pak je tady otázka dat. Tak to je tak citlivé téma v mezinárodních dohodách i v EU samotné. Nicméně myslím si, že data finančních služeb jsou zvláštním případem. Já mám zkušenosti s přeshraniční finanční zprávy a myslím, že bychom toto měli zahrnout jako zvláštní příklad. Jedna z lekcí finanční krize bylo, že finanční dohledové orgány potřebují přístup k datům o tom, jak propojený je finanční systém. Je to důležité v oblasti derivátů, kde jsme měli mandát G20 Eh, depozitáře derivátů byly eh, vytvořeny, ale stále jednotliví regulátoři k tomu nemají přístup. A takový systém potřebuje v, rám, ne, v rámci TISA, aby to bylo možné. Jsme na tom teď hůře než před finanční krizí, protože ta data nemůžeme sdílet. A zákon v různých jurisdikcích toto sdílení omezuje sdílení finančních dat a přístup pro finanční regulátory je třeba vyřešit na takto vysoké úrovni. Sladění pravidel eh, a jejich uplatňování jsou standardními požadavky, které by v moderní obchodním vztazích měly být jasné, jasně zjevné. Těším se na spolupráci se spravodajkou a dalšími stínovými spravodaji, abych se nám podařilo tuto zprávu eh, finalizovat. Enrique. Šambu. Děkuji. Hmm. Dovolte, abych řekl, že vítám práci zpravodajky. Velice se mi líbilo, co řekla, ale chci k tomu něco dodat. Možná bychom to mohli udělat pomocí pozměňovacích eh, návrhů nebo jinou formou. Některé jsou obecné, které jsou specifické. No, mm, eh, myslím, že bychom měli říci, že je třeba podporovat vytváření pracovních míst. A tady v té dohodě Musíme zajistit, abychom nevytvářeli bariéry, aby se co nejlépe, co nejlépe využít potenciál malých středních podniků nebo e, osob samostatně výdělečně činných, jako jsou architekti, novináři a podobně. Musí existovat produktivní kapacita, musí se reálně vytvářet pracovní místa, a podpora mm, pro malé a střední podniky, aby mohly rozjet svoji činnost. Nemělo by to být eh, předmětem nějakých místních omezení. Tato tu parlament by si přál, eh, aby tato dohoda byla multilaterální, Mm, by to byly dohody s skupinou zemí a dvěma regiony Číny, Taipei. Čína sama tam není. Víme, co je to reálná politika, ale toto by měl být začátek širší dohody, která se bude týkat více zemí. A já bych si přála, aby zpravodajka našla e, nějaká zlepšení v oblasti veřejných zakázek legislativy. E, zase mě napadají architekti, vím, že toto je citlivé, ale parlament musí požadovat eh, opatření, která jsou potřebná. Pak jsou tady finanční služby. Souhlasím s tím, co bylo řečeno v podstatě data a podobně, ale pak je tady další problém a to je ochrana spotřebitele. Ochrana těch, kteří využívají těch služeb. A my jsme to viděli v té krizi. Nedostatek respekt absorpční kapacity eh, spotřebit, na straně spotřebitelů vzhledem k složitosti produktů může být složitý a to je problém, pokud se otevírají hranice. Pan Jagas. My jsme velice skeptičtí vůči veškeré této liberalizaci mezinárodního obchodu. To proto, že to vnímáme jako součást vytváření ekonomického řádu, který e, reaguje jenom na potřeby nadnárodních podniků. Tento proces mm, tedy odpovídá tomu popisu TISA, byla vyjednává v roce 2013 za zavřenými dveřmi, jako vždy v klimatu naprosté tajnosti. a to také z důvodu VTO, Doha a podobně. E, týká se to velice málo zemí, není to demokratické, není to jenom v finančních službách, ale i v řadě dalších služeb námořních, poštovních. Takže to zlikviduje mm, existující veřejné služby, které jsou monopolem. Tyto procesy jsou, nebo všechno, co o nich víme, je e, z úniku díky Wikileaks. Víme něco o kapitole finančních služeb z dubna roku 2014, což je velmi znepokojivé a ani se o tom nejedná. Ale já jsem to chtěl zmínit v tomto dokumentu, protože tady je negativní seznam. Všechno je možné liberalizovat ale jsou určité výjimky, které tam musí být. Co je tedy na seznamu, je předmětem liberalizace. To je princip dokumentu, který se dostal do veřejné sféry díky únikům. EU se nemůže vracet ke staré úrovni ochraně e, nemožnost revize, takže to, co se přijme, je vlastně na věky, to je neakceptovatelné. V podstatě to e, neguje suverenitu národů. Demokraticky zvolená vláda za několik let nemůže změnit to, co se teď přijme. Pak jsou tady další procesy liberalizace, kde nejsme, kde nejsme o nic méně skeptičtí. Děkuji za zelené, pan Raymond. Děkuji. S tím návrhem můžeme pracovat. Mnoho, eh, o čem by chtěl, jsem chtěl mluvit, se už tady mluvilo. Negativní versus pozitivní seznam, když pokud by to by měl být standardem, dohodách o obchodu, pak je nutné, aby tam byl pozitivní seznam, jaké, jakých služeb se to týká. To je nutné. Veřejné služby je třeba vyjmout, anebo je postavit pod zvláštní ochranu. To tež platí pro veřejné zakázky. Tedy u mm, veřejné zakázky na služby nemůže pračit jenom ten princip nejlevnějšího poskytovatele. Velice důležité mm, je to v případě finančních trhů, kdy daleko sáhla deregulace pokud bude tedy omezeno právo státu regulovat, tak to by byl krok zpátky. Něco takového požadovat v jednání jako Evropský parlament bychom se k tomu měli jasně vyjádřit my jsme se ještě, ještě mm, co se týče mm, finanční krize, tak bychom ještě neměli udělat tento další nadbytečný krok dál. Co se týče výjimek, možná bychom se měli spíše uh, řídit um, cestou, kde jsou lepší formulace nezávisle na tom, zda to někdo ratifikuje nebo ne. Myslím, že tam jsou ty formulace lepší. Bylo by to vhodné i do této zprávy. Pak ještě jedna věc, a o tom se již mluvilo, daně. E, sektor služeb nabízí mnoho možností, aby se zisky a Eh, měřovací základy vlastně přesouvaly přes, mezi jednotlivými státy. Toto potřebuje pravidla, aby se to omezilo a komise by měla požadovat, eh, aby byla to předložena příslušná farm, směrnice k prevenci tohoto, než toto bude dojednáno, než, přinejmenším než se to ratifikuje, to dlužíme daňovým poplatníkům dále transparentnost. Eh, I to je, eh, obchodní dohoda je stále eh, mm, toto velké téma často selžou, protože je malá transparence nebo někdy příliš velká. My bychom měli požadovat, aby ta jednání byla co nejtransparentnější, aby parlament byl plně informován, aby veřejnost měla možnost nahlédnout do všech dokumentů pardon, stačí makovali. pokud jde o tyto návrhy a snahu o transparentnost, měl by tu, měli bychom se skutečně podívat na tu x tou obchodní dohodu. Občané by měli být informováni Jde o transparentnost samotného vyjednávání a je zřejmé, že všichni dočení nebudou do toho zahrnuti. Ale velké nadnárodní společnosti zasáhnou a budou hájit své zájmy a je skutečně třeba, aby došlo s největší průhlednosti. A po schválení technického dokumentu vyjednávání bude platit pětiletá mlčenlivost. To je třeba eliminovat protože v opačném případě bychom mohli být eh, obviněni při schvalování takovéto smlouvy bez ohledu na zájmy řady občanů. Analýza ekonomického dopadu má být provedena nezávislými ekonomickými orgány, nikoli komisí nebo nad národními společnostmi. Je třeba analyzovat dopady na reálnou ekonomiku a na zaměstnanost. Hovořím o těchto obchodních dohodách. Dodržování demokracie je velmi důležité, protože pokud stát chce schválit eh, přísnější finanční předpisy v oblasti, kterou považuje za systémový, musí mít tu možnost a smlouva nesmí mít přednost před eh, demokracií. Možná, že by i veřejnost si přála více deregulace. Buďme velmi pozorní na dopady, které může mít tento systém který by poškodil demokracii členských států. Vypustil bych větu standstill, kde jde o zrušení stávající legislativy a zavedení nových omezení. Pro nás to je nutné, je třeba reformovat eh, finance tak, jak učinila komise po minulé krizi je třeba jasně definovat obezřetnostní opatření z důvodu veřejného zájmu ze strany státu, abychom zablokovali přístup k toxických látek zájmu občanů. Je třeba zachovat finanční stabilitu. A poslední věc, stále velmi rychle, je zásadní, aby obezřetnostní opatření byla předmětem výjimky z extrateritoriálních nákladů. Děkuji. Vaše komentáře. Děkuji za všechny komentáře a jsem zcela připravena vylepšit můj návrh zprávy. Jsme omezeni délkou textu a já jsem se tedy omezila, ale díky vašim příspěvkům se pokusím text zlepšit a také se budu držet druhé zásady u tohoto návrhu. Snažila jsem se úzce se držet eh, pravomoci našeho výboru, protože výbor, který je gestorem, se bude zabývat eh, zásadními otázkami a naše stanovisko by se mělo skutečně konkrétně soustředit na naše pravomoci. Několik základních reakcí po vašich poznámkách. Za prvé skutečnost, že zmiňujeme Čínu. To už řekla řada kolegů. Možnost rozšířit a zahrnout i země, které zatím eh, nejsou dotčené, to skutečně jde směrem k multilaterální smlouvě, smlouvě nové generace jako ty, o kterých nyní jednáme, například o smlouvách, které definují normy. Takže možnost uvést Čínu nebo jinou zemi, jinou, z jiné země, které se podílejí na těchto jednáních, je bez pochyby něčím, co se obírá správným směrem, pokud jde o data. To je věc nesmírně citlivá. Nejen u finančních služeb, ale také dalších kontextů. Já jsem si to dobře poznamenal. A poslední bod, kde musím hned zareagovat, bylo to, bylo to v řadě vystoupení. Jde o transparentnost. Samozřejmě je to klíčová otázka, ale tady připomínám, že parlament díky svým krokům již docílil, že je třeba uplatňovat zásadu otevřenosti a transparentnosti. To znamená, že zveřejněme velkou většinu vyjednávacích dokumentů. To je úspěch, kterého bylo dosaženo díky tlaku parlamentu. A k tomuto úspěchu se musíme přihlásit, protože nikdy předtím k tomu nedošlo. A taková otevřenost a přístupnost, dostupnost dokumentů, to se zatím u jiných smluv nestalo. A dohoda TESA je tedy druhou, která je to použito. Myslím, že parlament to může mít radost, ale nikdy bychom neměli přestávat být obezřetní. Transparentnost lze vždy zdokonalovat a jsem naprosto otevřená a věřím, že budeme s kolegy dobře spolupracovat. Děkuji. Termín pro pozměňovací návrhy je 22. října projednání 10. listopadu a hlasování 1. prosince a potom hlasování Fintě 10. prosince. Děkuji. Poslední bod na pořadu jednání, stanovisko ke zprávě výboru KONT o výroční zprávě EIB za 2014 a za Dimitrise Papadimulise bude hovořit Fabio De Mázi. Yes, uh, thank you, Chair. Děkuji. Jménem pa, pana Papadimujse se chci omluvit členu výboru EKON. On je zpravodajem na stanoviska za EIB a bohužel zem k mimořádným okolnostem nemůže být přítomen. Takže v zásadě předložím to, oč mě požádal. Jeho pohled na zprávu o EIB a také si poznamenám vaše připomínky a potom mu to předložím. Pokud je o stanovisko, je zde zdůrazněna potenciální úloha EIB jako jediné investiční instituce v EU, zejména když evropské ekonomiky zaostávají, pokud jde o růst a investice. Avšak je třeba uvést, že současně jsme velmi znepokojeni nárůstem nezaměstnosti a míry chudoby a trvalou nejistotu na finančních trzích, které mají negativní dopad na růst a reálnou ekonomiku. Investice v EU zaostává za situací před krizí a došlo k navýšení o 65 až 60 v posledních pěti let. A je tedy velmi naléhavé podle zpravodaje, aby EIB zvýšila své uvěrování a přeskoumala svůj strategický plán, aby maximalizovala dopad na ekonomiky členských států v oblasti růstu a snížila alarmující úrovně propasti v HDP a chudoby pokud jde o fungování Evropského fondu pro strategický rozvoj, je třeba, aby takový fond fungoval efektivně a je třeba také vytvořit priority u strategických sektorů pro investice a to, zejména směrovat do regionů, kde investice jsou rizikové. Je třeba, aby se EIB zdržela spolupráce s partnery, kteří mají negativní dosavadní výsledky, aby prosazovala preventivní opatření namřená proti daňovým rájům a proti agresivnímu výbání s daňovým povinnostem. Je třeba, aby PIB eh, e přehodnotila partnerství veřejného a soukromého sektoru. Pokud jde o ziskovost pro dočené hospodářství a společnost a proskouma alternativní metody financování, případně v podobě zvýšení veřejných investic. Konečně zprávě by, bych chtěl vědět, zda by měla EIB posilovat transparentnost a přístup k informacím, jak internet, tak i pro veřejnost, zejména pokud jde o sledování a hodnocení činností a programu Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. Tomas Mann za EPP. Děkuji, pane předsedo. A děkuji uh, Fabiovi, který vystoupil uh, za uh, zpravodaje. Z těch devíti bodů, uh, které uh, zpravodaj uh, formuloval, je několik bodů, na kterých se velice dobře shodneme. Mm, význam investičního plánu 16 miliard od Evropské komise, 5 miliard od Evropská investiční bank, dohromady 315 miliard by z toho mělo vzniknout. Jaký to má význam? O tom už eh, jsme hovořili tady v parlamentu, když tady Jean-Claude Juncker eh, vystoupil před parlamentem a dal jasně najevo, jaký význam on tomu přikládá. Ta eh, suma se teď má zvýšit na 80 miliard eur. To já si myslím, myslím že je velice vhodné a poskytuje to prostor pro eh, tedy určitý manevrovací prostor. A tedy o to, nač se ty prostředky použití. Tam jde o to, aby to mělo trvalou, trvalou, trvalou udržitelnou eh, evropskou hodnotu. Projekty evropského významu. Musíme jasně říci, eh, že to prostě nemají být nějaké Eh, jakékoliv eh, věci, které předtím nikdo nechtěl financovat. Jde o to, abychom dosáhli výsledky, abychom neřekli prostě jenom, že některé eh, země si prostě řeknou, no projekty, které zatím nikdo nechtěl financovat, to už teď svoukne EIB. Já doufám, že tady takové to nebezpečí není. Potom malé a střední podniky by měly být zvláště financovány. To je ale jenom latentní, protože přístup k rizikovému kapitálu je nesmírně obtížný. Já si myslím, nebo bych si myslel, že nebo myslím, že je dobré, že EIB začala rozvíjet poradenství pro malé a střední podniky. Potřebujeme tedy změnu paradigmatu, i tady e, se možná tak trochu neschodneme, ale na něčem se možná shodneme, když řekneme, že je vhodné neříkat dotace, dotace, ale že potřebujeme eh, soukromý kapitál, který je třeba získat, ale samozřejmě za určitých kritérií. A potom ještě jedna věc, eh, která je pro mě důležitá. Musíme se podívat na to, abychom eh, nezávisle na tom, co máme v evropské, na evropské úrovni, se nemůžeme dospět k tomu, že zde eh, pro nás za EPP, to je toto naprosto nepřijatelné, eh, aby eh, prostě i nadále tady země hromadily své dluhy. Doufám, že tedy společně budeme schopni na návrhu pro, rozpočtu, pro rozpočtový výbor se dohodnout. Jsme na dobré cestě. Děkuji, konec Ferdanes. Děkuji. Nejdříve hm, řeknu, že tady hovořím jménem Marie Jo Rodriguez, eh, která není dobře, takže eh, dnes se nemohla dostavit. Maria mi nicméně eh, poskytla své připomínky a já vám je tady teď přetlumočím. Za prvé, paní Rodriguez by ráda poděkovala a poblahopřála a panu zpravodaj, jak tomu já se připojuji k tomu, protože ona, i já i zbytek naší frakce se domníváme, že je velice důležité, přijmout další krok k financování Evropské investiční banky, protože je tady určitý eh, nedostatek eh, soukromých i veřejných investic v Evropě. Je to velice důležité k podpoře celé ekonomiky. Takže tahle zpráva opravdu zdůrazňuje, že to je něco, co je třeba řešit. Je třeba uzavřít ty investice v celé Evropě, zejména v ekonomikách, kde které byly zasaženy krizí nejvíce a kde je neinvestic nejméně. Nehovořím tady o německé ekonomice, kde je to také třeba hodně udělat s nedostatkem investic. K tomu stanovisku samotnému. Eh, socialistická stínová zpravodajka se domnívá, že je velice důležité eh, zaručit ten princip adicionality mezi EFSI a EIB. A investice eh, u, pro rizikovější projekty, které by se jinak nefinancovaly z EFSI, by se právě nefinancoval financovat odsud. Opravdu tady potřebujeme lepší výsledky a větší růst. Pokud je o nízké úrokové eh, sazby, tak paní eh, Rodriguez a celá naše frakce se domnívají, že EIB musí inovovat a obnovit eh, své nástroje financování. EFSI musí být jádrem systému, který bude krýt prvotní ztráty. Potřebujeme možnosti sdílení rizika, tak abychom mohli překonávat eh, ty problémy, které eh, jsme už viděli v minulosti. A nové, firmy, eh, nové formy financování, jako jsou dary a tak dále, pro sektory, které potřebují více financí. Takže EIB je opravdu skutečně dobrý financ, nástroj financování, nejenom rozvojová banka. Taky si myslíme, že v tomto procesu technologických změn, mm, které se vyskytují v globální ekonomice, kde eh, dochází k posunu od eh, eh, práce kapitálu a tak EIB a Juncker fond by se měl zaměřit na vytváření, na projekty, které vytvářejí pracovní místa, která budou odolná v nových krizích nebo dobách s vysokou nezaměstnaností do budoucna. Měli bychom eh, se starat o větší transparentnost a odpovědnost. Mělo by se to eh, rozšířit tak, aby eh, všude byla větší odpovědnost i v rámci EIB. I zde musíme zdůraznit, že EIB musí zlepšit spolupráci se všemi regionálními a národními rozvojovými bankami. Takže Kolegyně eh, se k tomu staví obecně pozitivně. A to je stanovisko celé frakce. Doufáme, že to eh, k, dobře k eh, celé debatě přispěje. Děkuji. Já budu hovořit za naše pana Ozo, zpravodaje, pana Ozoka, který se také omlouvá za svou nepřítomnost. Pan Ozok byl náš tínový zpravodaj, tedy za ECR, k zprávě o e IB minulý rok. A rád bych řekl, že minulý rok spolupracovali frakce velmi úst, velmi úzce a celým způsobem přispěli e, k EIB nebo komentáři e, k aktivitám EIB. Letos e, se zaměřujeme na tedy stanovisko pro vývoj pro rozpočtovou kontrolu. Pan Ozobira poděkoval zpravodaj za vyvážený přístup v tom stanovisku nebo v té zprávě. A i když tedy eh, souhlasíme s řadou věcí, tak se zaměříme i na ty věci teď, eh, se kterými eh, my se neschodneme. Samozřejmě nízké investice nám dělají starosti v Evropě a sdílíme také obavy ohledně vysoké nezaměstnanosti a pocitu nestability v řadě členských států. Také je třeba zmínit, že některé kroky už ale byly přijaty na evropské úrovni k řešení tohoto a opravdu si nejsme jistí, že toto zpráva odráží. V odstavci 4 bude třeba text přeformulovat. I když souhlasíme s obecnou zásadou, že bychom se měli pokusit vyhnout se vytváření hospodářských nerovností v EU prostřednictvím nástrojů EIB, nepřijímáme východisko zpravodaje, že EIB financuje jenom ty čtyři nejvyšší ekonomiky. A pokud to tak opravdu má být reakce výboru, tak bychom byli rádi, Eh, eh, viděli nějaké data a informace, abychom si tohle nevymýšleli. ECR si totiž myslí, že eh, řada zemí má prospěch financování EIB i u zemí, i země, které zdaleka nepatří k největším. U odstavce 7 tam se silně podporují partnerství veřejného a soukromého sektoru a bylo by dobré, aby se dále rozvíjela. Nesouhlasíme s tím, že by ta jejich eh, profitabilita obecně byla pochybná, co by obecného konceptu. A možná, že v některých eh, zemích eh, není know-how k řádnému PPP, tak bychom měli podpořit spíše snahy k jejich rozvoji a k podpoření více soukromých investic a ne k méně. A veřejné investice také nejsou validní alternativou k podpoře ekonomiky. ECR bude předkládat pozměňovací návrhy a doufáme, že budeme mít plodnou výměnu názoru a předložíme opravdu platný názor výboru pro rozpočtovou kontrolu. Děkuji. Mm, nejdříve pan Kalvet. Děkuji. Já také budu hovořit jménem přítele a kolegy Filipa de Bakera, který eh, se sem nezvládl dostavit včas. Budeme tedy eh, nejdříve poděkovat panu zpravodaji za práci v této věci. Celá eh, frakce i pan de Bakker je spokojená s touto zprávou, ale některé věci chceme ještě zdůraznit. Je samozřejmě pravda, že chceme, aby EIB byla efektivnější, hospodárnější ve své činnosti, ale eh, toho nedosáhneme jenom kvantitativním nárůstem eh, úvěrové kapacity. Dosáhneme toho spíše eh, tak, že navýšíme efektivitu banky v hledání investičních mezer, to znamená oblastí, které nejsou přirozeně pokryté eh, investicemi komerčních bank. Myslíme si tedy, že EIB by měla se zaměřovat na eh, přilákání soukromých investic do infrastruktury. A my jsme říkali, že už je tady velký prostor pro, eh, tedy pro investice do infrastruktury. A tak to je od krize. Snažíme se zvýšit eh, produktivitu, zvýšit konkurenceschopnost a, a zlepšit tedy a, eh, životní podmínky občanů. A je třeba, aby tyto otázky se tedy zohlednily pokud jde o, o investiční a úvěrovou politiku EIB. EFSI, Junckerův plán a EIB mají všichni povinnost předložit nové alternativní formy investic, soukromých investic do takovýchto infrastrukturních projektů. Za druhé, nemůžete požadovat eh, po EIB, aby podávala eh, zprávy eh, o investicích do malých a středních podniků, jenom protože jsou to malé a střední podniky. Je třeba prostě nějak vybírat tyto podniky podle schopnosti růst a podle potenciálu růst rychle. Protože ono nejde jenom o poskytování eh, pomoci eh, malým a středním podnikům. jak už bylo řečeno, Junckerův plán a jeho exekutiva, to znamená EIB, se musí zaměřovat na ty bubliny, na ty oblasti chudoby v Evropě. To je důležité. Musíme požadovat také po EIB, aby hrála takovou eh, průraznou roli, pokud je o primární investiční zdroje. To znamená, že si nemůže eh, konkurovat s dalšími zdroji investic, ale spíš musí eh, je doplňovat po jejich boku. Doprovázet je, ať se zaměřuje na novou ekonomiku, na technologie, Závěrem bych řekl, že EIB musí eh, reagovat demokraticky a musí také odpovídat této sněmovně, to je úplná samozřejmost. A tuhle potřebu eh, musí ten projednávatý názor, projednávaný názor také jasně reflektovat. Děkuji. Každý tady někoho zastupuje dnes, ale já jsem tady sama za sebe. Myslím si, že toto je dobrá zpráva, umožňuje uh, úzkou spolupráci. Pan Pavan byl stínovým zpravodajem minulý rok a doufám, že budeme schopni úzce a konstruktivně spolupracovat. Vítáme řadu aspektů této zprávy, především e, problém vysoké nezaměstnanosti, potřeba strategických investic, dále mm, EIB eh, e by měla přestat eh, obchodovat s daňovými ráji. To je eh, odraženo i ve zprávě o daňové politice. Stanovy EIB by měly být opraveny tak, aby žádné finance nešly beneficientům, které využívají daňových rájů ehm, podle příslušných regulací EU. Doufám, že bude možné něco podobného tam začlenit z důvodu kon sestantnosti a na podporu našeho úsilí v boji proti daň, vyhýbání se daním. Dále chceme eh, za, eh, zahrnout takzvané name and shame nepoctivých firm, které se dostaly k fondům IEB, například odhalení, eh, nedávná odhalení v úvěrech, které byly poskytnuty společnosti Volkswagen a jak tyto prostředky byly použity v Eh, pro vývoj eh, mm, zařízení, které vedlo k skandálu s emisemi. Jednání v Paříži budeme potřebovat rychlou eh, mm, líp přechod směrem k zelené mm, ekonomice. Bude třeba posuzovat žádosti o zelené úvěry a financování, na to budou třeba kapacity. Budeme muset spolupracovat s ECB na programu kupování aktiv na eh, financování zelené eh, transpozice. Vítáme, že EIB bude provádět hodnocení mm, dopadu na klimat všech žádostí o úvěr. To bylo předloženo loni, to podporujeme. Musíme zajistit, aby na, v představenstvu byly mm, příslušný, osoby s příslušnými znalostmi. Dále chceme, a IB e, zvážila možnosti ukončení uvěrování nezelených projektů. Dále Rada guvernérů a Rada ředitelů e, by měla být vyvážená, co se týče pohlaví. Děkuji. Mm, Kovali. Marko Vali, děkuji. Um, my jsme slyšeli názor zpravodaje. Toto je e, stanovisko pro výbor KONT. Je to důležité pro transparentnost e, projektů, které budou využívat financování EIB. Já chci k tomu co nejlépe přispět. Možná se to budeme muset vrátit z kont na, do ekon. Dívám se na to z hlediska malých a středních podniků, mikrospolečností, mm, protože toto je významný ekonomický eh, faktor. Je třeba zachovat ten tlak a zajistit, aby ty investice se skutečně dostaly nejenom velkým firmám, ale také těm malým. Protože ty nesly největší tíhu, tíhu krize. V mnoha případech to nebylo vyřešeno v EMU, je tady nerovnováha. A některé, na některé země to dopadlo více než na jiné něco k udržit, ekonomické udržitelnosti in, projektu infrastruktury. E, když mm, máte hodnocení dopad, dopadu, tak jsou často příliš optimistická. Často je tady otázka nezávislosti toho hodnocení. Tomu se chceme vyhnout. Máme e, zkušenosti z konkrétních případů z minulého roku a chceme se vyhnout něčemu podobnému tentokrát. Takže to tedy je pro dobro věci. Co se týče toho zeleného zelené knopky a daňové transparentnosti, tak to je další věc, kde musíme tomu věnovat zvýšenou pozornost. Děkuji. Já jsem teď v obtížné situaci, protože musím poskytnout feedback zpravodaje. Co já mohu říci je to, že udělám všechno pro to, abych Já, prosím, pardon, jste byla na řadě. Mm, já jsem se hlásila jako stínová zpravodajka a chtěla bych poděkovat eh, zpravodaji za jeho úvahu. To je velice zajímavé, ale je tam celá řada věcí, které je potřeba ještě projednat, eh, mm, také v souvislosti s pozměňovacími návrhy k této zprávě. Význam Ruské investiční banky pro investice v um, Evropě je velmi vysoká. Bylo to 80 miliard v roce 2013, což poukazuje na velkou, velký nedostatek investic, které jsou stále na úrovni před krizí. Chybí 300 miliard investic v celé Evropě. A tím se dostávám k bodu 3, že by měla banka zvýšit své úvěrové aktivity. Eh, mm, již byly investovány další prostředky, eh, pro které bude potřeba mm, kapitálové navýšení, aby byla především v oblasti strategických investic do infrastruktury. Dále je třeba podporovat inovace, rizikový kapitál. To souvisí s kapitálovou unii, je třeba, aby projekty byly dobře hodnoceni především eh, ty, které přineší nejvyšší mm, hodnotu. Eh, přece, že mm, mm, tyto věci se budou muset ještě hodnotit v příští rok. Kodex chování, Finanční partneři s negativní minulostí, co to znamená? To je, eh, pokud to bude i VV, tak nejsem pro. Dále PPP, já jsem pro, to se ovšem bude možné posoudit ehm, v případech, kdy veřejné investice nemají alternativu Každopádně je třeba hledat inovativní možnosti. Větší transparentnosti je pozitivní, i užší spolupráce s parlamentem je z našeho hlediska pozitivní. Děkuji. A zpravodaj. Již jsme mm, jaksi po, pozadu, už není čas, takže velice stručně děkuji za vaše připomínky. Já eh, si myslím, že Máme široký konsensus. Um, otázce. My, eh, kde najdeme společný, eh, společnou cestu, eh, bude možné tam začlenit a integrovat návrhy, jak tedy tu otázku odpovědnosti specifikovat. Pak tady byla trošičku neschoda v tom směru, kolik úvěrů EIB by mělo jít do krize postižených zemí. Postoj zpravodaje je není pro pevné kvóty nebo financování projektů, které se nevyplatí, ale myslí si, jak už indikovala komise, že je mnohem vyšší multiplikační efekt v zemích, kde je nedostatek likvidity, kde je vysoká nezaměstnanost a proto tam je kapacita růst. A každý z těchto projektů by měl být udržitelný. A mm, bilaterálně je třeba projednat, jak se dostat dál, jak najít společný jazyk, co se týče zprávy. V eh, odstavci 4 to předám dál zpravodaji, na to se podíváte. Eh, bude to možná třeba předělat. Ty informace by neměly být nepřesné. Dále veřejné soukromé partnerství. Pokud to bude dražší pro daňové poplatníky, tak jistě nebudou dobrou alternativou veřejným investicím a veřejné investice vidí zpravodaj jako nástroj pro podporu privátních investic, že se vytvoří, tím, že se vytvoří při správné ekonomické prostředí. Myslím, že bude čas tedy se věnovat plodné diskusi a já vám děkuji za vaše eh, pochopení eh, také eh, toho, že Dimitris nemohl dnes přijít. Děkuji, Lhůta pro pozměňovací návrhy je 28. října. Bude se to projednávat 30. listopadu 1. prosince. V plénu to bude v březnu roku 2016. Děkuji vám, tím můžeme ukončit dnešní schůzi. Příští schůze proběhne v pondělí 9. listopadu od 3 do 18 do 6.30 v úterý 10. listopadu a odpoledne proběhne od pěti do sedmi eh, schůzka s Redling. Děkuji vám.